So, good morning, ladies and gentlemen. Dobré We start our... Vážení kolegové, zahájíme naše dnešní jednání. V dispozici máme 16 jazyků, nemáme zde možná přítomné kolegy všech 16 jazykových skupin, tak eh, s dovolením bych přešel do své mateřštiny, do Němčiny, všechny vás zde srdečně dnes ráno vítám. Obdrželi jsme dokumenty, máme připravené dokumenty, otázky a odpovědi a rozeslali jsme vám také dokumenty našeho vědeckého oddělení. Bohužel jsme je rozeslali teprve včera a jsou relativně objemné, takže bylo těžké se s tím intenzivně zabývat a náležitě to vyhodnotit. No jako vždy je naše zasedání přenášeno na webových stránkách Europaru prostřednictvím web streamingu a chci upozornit na to, že zde máme kamery a každý řečník je propojen s kamerou. E, jakmile se zapne mikrofon, tak se zaměří kamera na řečníka. Dnes se koná druhé zasedání našich veřejných slyšení týkajících se role Eh, právníků, účetních a bankéřů v Panama Papers a srdečně vás zde všechny vítám. První část slyšení se konala před několika dny a slyšeli jsme celou řadu zajímavých příspěvků a jsem potěšen tím, že dnes mezi nás ve dvou panelech zavítali odborníci. Eh, my jsme Eh, vybrali zástupce sítě novinářů, která publikovala Panama Papers. Opět jsme pozvali dva novináře, kteří budou mít zahajující přednášku. A proto zde srdečně vítám jako prvního pana Benedikta Štrunce z Norddeutsche Rundfunk v Německu, který je členem týmu pro Panama Papers. Dále bych rád přivítal Alexandru Helenu Sobič, která zde není, protože onemocněla, jak jsem slyšel, ale je zde Katrin Kajkert, která je bývalá compliance officer z Berenberg Bank. Potom zde vítá Michaela Kemera, General Manager and Member of the Board of Directors Asociace německých bankéřů. Srdečně vás vítám. A pak je zde Torsten Heche, který je vedoucím právního oddělení Asociace německých bankéřů. Srdečně vás vítáme. Ulrike Paul, místo předsedkyně spolkové komory advokátů. A pak je zde Frank Jonek, eh, který je vedoucím oddělení týkající se zabývajícím se praní špinavých peněz ve stejné organizaci. Srdečně vás vítáme. Každý řečník by měl mít asi 7 minut času a potom máme odsouhlasený seznam řečníků, odsouhlasený mezi frakcemi, kdy jsou takové časové sloty na 5 minut, kdy se budou klást otázky a bude se odpovídat. A byl bych rád, kdyby se tazatelé tázali adresně. Takže bychom začali. Pan Benedikt Štrunc má slovo. Prosím. Vážené dámy, vážení pánové, vážený pane Langene, vy se dnes mimo jiné zabýváte rolí bank v eh, oblasti offshoreové, všichni znáte fakta Panama Papers, ukázalo se, že evropské banky v uplynulých letech prodaly tisíce offshoreových eh, firm, zprostředkovali je zákazníkům a zřídili účty pro tyto zákazníky. Dovolte mi, abych stručně shrnul situaci ve Spolkové republice Německo, protože zde máme dnes i zástupce německého bankovního sektoru. V Německu je situace následující 14 německých bank jsme identifikovali v Panama Papers a v uplynulých letech založit zprostředkovali nebo prodali 1200 schránkových firm a založili stovky účtů pro offshoreové společnosti. Pro dnešek jsou důležité dvě nebo tři záležitosti mezi těmi bankami které jsme nalezli. V Panama Papers vidíme všechny známé banky, Deutsche Bank, Commerzbank, bývalá Dresdner Bank, ale také mnoho zemských bank, které jsou tady pod eh, státním dohledem, jako je Bern, LB, Nord LB a další, takže jde to na příč celým bankovním spektrem. Další důležitá věc, aktualita dát. V okamžiku, kdy my jsme publikovali, což bylo asi před rokem, asi 100 těch firm, které jsme identifikovali, byly ještě aktivní a předpokládám, že mnoha eh, offshoreové účty ještě existují dodnes, tedy účty zřízené pro offshoreové společnosti, jsou u německých bank. Dále bych poukázal na jeden aspekt. Mossack Fonseca je jeden z poskytovatelů offshoreových firm, je, existují další, známe tedy asi jenom špičku ledovce. Když hovoříme o offshoreových společnostech, chci poukázat na začátku hned na dvě věci. Offshoreová oblast bývá často spojována s takovým nemorálním chováním, podezřelým chováním no a prezentována jako jakýsi fiskální problém. Obojí je svým způsobem důležité, ale pro nás, novináře, hlavní aspekt a hlavní problematika offshoreových společností včívá v tom, že daňové raje znamenají systém, kde eh, mohou být skladovány takové podezřelé inkriminované peníze, které se pak dostávají do té čisté, bílé ekonomiky. Takže je zde velké riziko praní špinavých peněz, které znamenají daňové ráje. No a banky chtě nechtě se starají o to, že reintegrují tato rizika praní špinavých peněz nebo doměle špinavých peněz a tam, tím se rizika transferují takto do Evropy. Jak naznačil jsem, že toto je ten druhý aspekt. Podle našeho názoru zde nejde o to, jestli jsou banky nějakým eh, pomocníkem nebo uživatelem výsledků offshoreových společností, ale prostě jim poskytují účty. uvedu konkrétní příklad a to je banka Berenberg Bank. Chci ji prezentovat proto, že velice jasně poukazuje na to, jaká rizika zde máme. Je to jedna z nejstarších bank na světě, vlastně druhá nejstarší, je to eh, pro zákazníky, kteří mají portfolio alespoň větší než milion eur. A banka má velkou reputaci, má dlouhou historii, takže nás udivilo, že jsme našli tuto banku v podkladech, které podle informací Monsak Foseka spolupracovali s nimi velmi úzce. Našli jsme informace o tom, že zde byly opravdu velice úzké vztahy, až moc úzké, než je běžný obchodní vztah. Například jsme zjistili, že jeden ze synů zakladatelů Monsak Fonseca byl několik měsíců na stáži ve Švýcarsku, Bernberg. Eh, ředitel Berenberg sám si nechal zřídit offshoreovou společnost za přednostní cenu a Berenberg Švýcarsko spravoval také účty Ramona Fonseky což je osoba, která je nyní podezřela na základě Panama Papers, že porušoval sankce a obchodoval e, s různými mafiány, kriminálníky a drogovými bosy. Analýza obchodních vztahů Berenberg ukázala, že Berenberg zprostředkovala 14 schránkových e, společností s něco více než e, deseti zákazníkům a více než 80 účtů. Dovolte mi, abych stručně vysvětlil, jak tento aspekt funguje. Jsem zákazník, jdu k Mosak Fonseca, chci schránkovou společnost, oni řeknou, no otevři si účet tam u té banky, Mosak eh, Fonseca se obrátí na banku, třeba Bernberg a řekne, potřebujeme účet pro tuto a tuto offshoreovou firmu. U tohoto postupu jsou důležité nebo jsou dva aspekty, které my moc necháme. Za prvé, tento postup je vysoce anonymizovaný. Pracovník banky ví, že ta firma vlastně nemá žádný hospodářský podnikatelský účel, tedy neřeší hospodářskou racionalitu firmy, ale ví, že zde tedy je nějaký zákazník, který chce platit tisíce dolarů za to, že by zde měl takovou tu pláštěvou firmu. Potom také e, na základě žádosti Monsak Fonseca se používaly přezdívky pro zákazníky, nepadla tam konkrétní jména. A třetí aspekt, pracovníci bank často byli žádáni, aby pracovali velice úsporně s jmény, aby nedávali dále dokumentaci a to si klademe my novináři otázku, proč, když nejde o nelegální věci. Druhá pozoruhodná věc je ten eh, proces KYC, který byl vlastně externalizován na firmu Monsac Fonseca. To byla společnost, která měla velké reputační riziko už před Panama Papers a najednou má tedy ověřovat, odkud pocházejí aktiva. A celý ten proces due diligence je tedy pak v rukou Monsac Fonseca a nenašli jsme žádné poukazy na to, že by byl tento proces nějak spochybňován. Tady samozřejmě může docházet chybám, takže jsme nebyli udiveni, že například jsme viděli, že Berenberg akreditoval Martina na Ackermana, který je podezřelý, že 100 milionů dolů, dolarů přepral pro eh, kokainové kartely z Jižní Ameriky a dále pat, jsme našli 15 milionů dolarů z aféry Siemens přes Berenberg Švýcarsko. Takže jsme pak ještě jednou analyzovali detailněji společnost Berenberg a v souvislosti s offshoreovými riziky jsme skonstatovali, že přijali také další pochybné zákazníky, kteří jsou spojeni s offshoreovými společnostmi, například bývalého ministra dopravy Ukrajiny, který obchodoval se zbraněmi, a je podezřelý, že porušoval sankce OSN a další sankce tím, že dodával tanky a další eh, zbraňové systémy do krizových oblastí. A nebo pravá ruka kartelu de Nord, což je jeden z eh, největších kokainových kartelů a spoustu firm, které jsou v souvislosti s Connection to je zase oblast východní Evropy a kriminality tam. Mohl bych se v tom výčtu dlouho pokračovat, ale nechci vás tady nudit. Ehm, musel bych neustále užívat pojmy domělé praní peněz, obchodování s kokainem a podobně. Proč o tom všem tady vůbec hovořím? Na straně jedné zde vidíme příkladně, jaká jsou zde rizika. Na druhé straně vidíme, že banky eventuálně ta rizika integrují. A teď si klademe otázku, zda to jednání které vidíme v Panama Papers, týká se mnoha bank, je e, důsledkem nějakých mezer v e, legislativě a regulacích. Já je zde vidím, ty mezery. Myslím, že spočívají v tom, že využívání offshoreové Panama firmy není spochybňováno bankou, neřeší, jak je zatím vlastně hospodářské racionále. Takže i když to vypadá zvláštně, tak se to neřeší je externalizován proces KYC, za třetí praní špinavých peněz v Německu. A to jsme zjistili, že Bernberg potom expos také hlásil praní špinavých peněz. Nakonec prostě končí ve ztracenu, protože zde není spolupráce zemí. A ještě na závěr Berenberg zareagoval, že teď nebere všechny zákazníky, že dnes už dělá mnohé věci jinak a na závěr, a to je možná nejdůležitější, vyjednávání týkající se daňových úniků Berenberku bylo pozastaveno, protože daňové úniky v případě bank, pokud e, mají, e, pomáhají zahraničním zákazníkům, není trestné v Německu. A pan Berenberg je nyní, však Berenberku je předseda Německé asociace bank. Děkuji, pane Štrumci. A... Dobře. Eh, budete mít ještě možnost zeptat se kolegů. Já děkuji za celkový přehled. Eh, pokud jde o tuto situaci, tak bez vašich informací o Mosak Fonzece a o vaší, bez vaší intenzivní investigativní činnosti bychom to nevěděli. Takže děkuji. A teď dovolte, abych přivítal paní Katrin Kajkarta, předal jí slovo. Musíte si zapnout mikrofon. Děkuji. Já jsem se připravila v angličtině, ale to teď není potřebné. Takže navážu na poslední úvahu pana Štrunce, který řekl, že eh, novináři bez toho, kdo poskytl ty informace, eh, bez toho eh, by se nedostali k těm údajům. Mohu to potvrdit, protože v bance Bernberg jsem pracovala v oblasti compliance a poté, co kolegové a já jsme zjistili, že Zakopli jsme v podstatě o velkou síť na praní eh, peněz. Nejdřív to byla ta ukrajinská kalvaj skupina, kterou pan Štrunc zmínil. Eh, to byla otázka eh, prodeje zbraní, zbraňových systémů, offshoreové transakce tak jsme narazili na Mossack Fonseca, také takzvané všem ředitele, byly to eh, podělané podpisy, eh, doklady a podobně, takže jsme informovali o této skutečnosti a banka nás eh, krátce na to vyhodila s tím, že v bance Bernberg je zakázáno o těchto věcech s námi mluvit. Nesměli jsme mít ani kontakt s bývalými spolupracovníky. Dostali jsme okamžitou výpověď a tím jsme se samozřejmě dostali do těžké situace, protože jsme museli souhlasit s vyrovnáním nebo narovnáním mimosoudním. A bylo řečeno už, že mý kolegové bývalí a také já máme zákaz, abychom to, co jsme zjistili, eh, poskytli státnímu zastupitelství, zemskému kriminálnímu úřadu nebo jiným dalším úřadům, abychom je o tom informovali s tím, že kdybychom to udělali, tak banka Berenberg by po nás požadovala eh, pořádkovou pokutu a vymáhala by ji soudně, žalobou a pokud bychom nezaplatili, šli bychom do vězení a to také banka potom udělala, protože Abu Meri, Libanonec, jeden z oblíbených zákazníků, který je na sankčním seznamu eh, Spojených států, tam se dost, tam byl podán eh, v podstatě takový žalobní návrh v Hamburku a moje kolegyně eh, zjistila, že začíná jistá aktivita. Takže banka Bernberg neuspěla se, svý, se svojí žádostí a tak na, mohu říci, postupovala banka v případě bývalých zaměstnanců v oblasti compliance. Není to jenom otázka praní peněz, je to také otázka pomoci ze strany zaměstnanců, otázka porušení zákonů a všichni ti, kteří o to zakopli eh, a nesouhlasili s tím, museli banku opustit a koncem roku 2014 jeden kolega po stejnou síť na praní peněz Navzdory, že banka Berenberg provedla do, docela velkou čistku, nahlásil eh, tuto síť eh, internímu oddělení compliance a dva týdny na to dostal také padáka. Takže banka eh, Berenberg eh, se chovala stále stejně, nechci to opakovat. Ještě krátce uvedu skupinu Kalvaj. To byl vlastně ten výchozí bod pro naši zprávu o rizicích vedení banky, protože přes tuto ukrajinskou skupinu Kalbaj jsme odhalili tu síť na praní peněz. O té se vědělo od roku 2011 tím, že tam byly offshore leaks, tak eh, my jsme to zjistili v roce 2013, brali jsme to vážně. Oddělení pro compliance eh, Berenberg banky nemělo tušení do té doby, i když otevřeli spousty účtů, právě pro tuto společnost, to je ta eh, spojka eh, Vanagl. V letě 2013 kolegové a já jsme zjistili, že vedoucí oddělení eh, pro compliance v bance Berenberg od roku 2009 vlastně té ukrajinské skupině a tím také mafii, organizované kriminalitě, otevřel dveře. Koncem eh, roku 2008 eh, to byl případ lodi naložené zbraněmi, eh, unesli ji piráti u Sudánu a ta ty zbraně patřily skupině Kalbaj. Kalbaj patřila tehdejšímu ministru dopravy na Ukrajině Igoru Kalvanskému a to je v podstatě jasná e, vazba mezi těmito osobami a společnostmi a e, banka Berenberg musela napsat poznámku e, ve chvíli, kdy chtěla navázat kontakt s politicky exponovanou osobou a poté, co zmocněnec pro compliance v bance Berenberg na tom popracoval, tak se odstranili výrazy jako Kalbaj, eh, nepovolený vývoz zbraní a podobně. A Igor Urbansky, což eh, byl zástupce ministra nebo jeho náměstek, byl najednou obyčejným úředníkem, najednou nešlo o prodej zbraní a najednou eh, ta transakce byla nízko riziková. A pak to musel podepsat také vedoucí právního oddělení, i tam se to z toho zápisu odstranilo. Auditoři, kteří potom zkoumali naše výhrady, řekli možná, že to bylo eh, porušení ze strany kolegů, ale nebylo to tak zlé. Eh, bylo to nejlepší praxe v bance Berenberg, eh, nebylo to tak zlé, ale my jako bývalí kolegové jsme udělali špatně, když jsme jim vyčítali špatné, špatný postup. A to je vše. Děkuji. Děkuji, paní Kajkert. Pokud jsem tomu správně rozuměl, tak eh, to, co jste tady líčila, bylo z roku 2008, 2013. Dobře pak se musíme zeptat, eh, co se stalo na té časové ose dál. To se ještě dovíme a teď eh, předám slovo panu Michailu Kemerovi, který je výkonným jednatelem Svazu německých bank. Pane Kemere, Eh, jak si rozdělíte čas s panem Hešem, je na vás. Děkuji, to úvodní prohlášení udělám já. Nejsou všechny banky naším člen, členem, ty zemské banky jsou v jiném pilíři, ty my nezastupujeme. Vážený pane předsedo, vážení poslanci Evropského parlamentu, vážené dámy, vážení pánové, děkuji vám za vaše pozvání našeho svazu, spolkového svazu německých bank do eh, vyšetřovacího výboru pana Evropského parlamentu. Dovolte mi neprve nás stručně představit. Náš svaz sídlí v Berlíně, Bruselu a Frankfurtu, zastupuje zájmy více než 200 bank, které mají soukromoprávní formu. Naše instituty sahají od velkých globálních bank až po regionálně činné eh, soukromé bankéře v Německu. Co je důležité, je vědět, že členové bankovního svazu si navzájem konkurují. A to tedy ovlivňuje činnost našeho svazu zjišťování co tedy týkají regulatorních a politických otázek, informace o zákaznicích členských bank a individuální poradenství pro instituty z hlediska vztahu k zákazníkům, z hlediska hospodářské soutěže a kalterového práva samozřejmě nejsou předmětem naší činnosti. Dámy a pánové, vážení poslanci, vážíme si vašeho pozvání. Dovolte, dovolte nám nejprve jasně konstatovat, že boj proti praní špinavých peněz, terorismu a e, daňovým únikům plně podporujeme. Děláme vše, co je v našich silách, abychom zde e, eh, učiná, eh, pravidla permanentně zlepšovali. V souvislosti s výsledky nás těší, že předseda Holger Münch e, spolkového kriminálního úřadu v dubnu 2016 v souvislosti s Panama Papers explicitně řekl, že působení bank v boji proti praní špinavých peněz je vzorné. A v roce 2015 v Německu už 99 hlášení podezření praní špinavých peněz právě vykonává finanční sektor. Naším cílem a úkolem je se starat o věcné, jasné rámcové podmínky které dodržují naše členské banky. Když dojde k porušení legislativy a práva, a my netvrdíme, že k ním nedocházelo, tak je účelem daných institutů a příslušných e, úřadů, aby to věcně prošetřili a e, aby zrušili nedostatky a uvalovali případně sankce. Je zde jasný proces založený na právním státě. V souvislosti s Panama Papers eh, ještě tato situace vlastně probíhá v Německu, což je také logické, protože ten vyšetřovaný materiál velice obsáhlý. Neměli bychom ale předjímat výsledky tohoto šetření. Nezávisle na tom se samozřejmě se zájmem zapojeme do právně politické diskuse, která byla Eh, vyvolána, která získala vlastně na nové intenzity s veřejněním Panama Papers. A to platí také, přestože se nejedná o specificky německou eh, tematiku. Německo nemá jediné offshoreové centrum. Panama Papers podle Süddeutsche Zeitung vyplývá na 214 tisíc offshoreových společností, které vznikly v posledních letech německé soukromé družstevní a zemské banky, tedy všechny ty pilíře prý prostřednictvím zahraničních eh, poboček a Monsa eh, Fonseca založili na 200 tisíc eh, mm, offshoreových společností nebo schránkových společností ve srovnání, ve srovnání s ostatními je to méně než 1%. A podle studie zelených v Evropském parlamentu mezi 40 největšími prostředkovateli mezinárodními není žádná německá advokátní kancelář, banka nebo daňový poradce. My pro nás jsou důležitá jasná pravidla a zvýšená transparentnost. Je to pro nás přínosné. Připomínám, že to eh, bylo právě evropské úvěrnictví, které se v rámci projednávání čtvrté Evropské AMLL zasazovalo o poskytování dat o oprá- hospodářsky oprávněných. Praní špinavých peněz a daňové úniky eh, lze řešit pouze eh, mezinárodně odsouhlaseným postupem. Jednotlivé státy ale mají různé právní řády, takže je to těžké, ale podle nás tento proces nemá alternativu a bude úspěšný protože často neprobíhá lineárně, ale skokově. Konkrétně si myslíme, že činnost Financial Action Task Force v oblasti prevence prání špinavých peněz a financování terorismu už se posunuly hodně daleko. To platí také o OECD EU v souvislosti s podporou mezinárodní výměny informací v oblasti daňových údajů. Je to cesta, ze které nesmíme sejít, ale musíme po ní kráčet vytrvalé dále. Nicméně v práci mezinárodní gremi je inherentní to, že přístup, který bude jednotný pro všechny, vlastně bude přehlížet rozdíly eh, v právních řádech jednotlivých států. To vám asi neříkám nic nového. Ale právě zkušenosti EU podle mého názoru ukazuje, že fungují, dobře fungující pravidla v jedné zemi nemusí vždy stejnou měrou být účinná i v zemi jiné. S ohledem na systém hlášení podezření si myslíme, že je důležitější kvalita než kvantita. E, myslíme si, že je třeba zde opravdu obousměrná komunikace s příslušnými úřady. Je to zatím příliš jednosměrné máme eh, různé konkrétní návrhy, které předkládáme. Hovořit není ale o těchto aspektech, to by překročilo eh, rámec mého dnešního vystoupení. Chci vás zde odkázat na naše písemné stanovisko, eh, reagující na otázky, které jste nám položili předem. A samozřejmě jsme také ochotní ústně zareagovat na toto téma v rámci rozpravy. A jsme vám samozřejmě k dispozici i po tomto slyšením pro výměnu názorů. Na závěr mi dovolte říci, že činnost tohoto výboru vidíme jako důležitou součást té potřebné důkladné analýzy. Děkuji vám tedy ještě jednou za pozvání a jsme ochotní vám odpovědět na otázky, jak jen budeme moci. Děkuji, pane Keme, to bylo přesně sedm minut, byl jste naprosto vzorný, jak jste dodržel čas. Ty důsledky jistě budeme moci projednat v rámci dalšího postupu a nyní budeme tedy pokračovat a vystoupí paní Ulrike Paul, nebo jste si to rozdělili? No, my jsme si to rozdělili, takže celkově budete mít sedm minut. Dobře, takže pan Jonik. Já jenom krátce popíšu, eh, ve které fázi se to týká, nebo může týkat advokátů, pokud je o praní peněz. První Fáze je umístění eh, špinavých peněz, eh, buď hotovost eh, nebo nehotovost, to je ten první stupeň. Eh, to se týká samozřejmě v první řadě finančních ústavů. A eh, druhý stupeň je eh, vrstvení, zakrývání. To je v podstatě proces, kdy ty špinavé peníze se přesunují tam a sem v tom finančním koloběhu, tak aby se co nejvíce znemožnila identifikace a sledovat, vysledovatelnost, přičemž tento druhý stupeň se vyznačuje tím, že v tomto stupni eh, se akceptují do určité míry ztráty, to znamená, Mm, viditelnost nebo rozpoznatelnost je daná tím, že to jde často do málo atraktivních až nesmyslných eh, investic a eh, ty ztráty případné se berou, eh, se akceptují. A další fáze, poslední, to jsou teprve advokáti a právníci, Ti se zapojí, mohou být zapojeni už ve druhé fázi, pokud se zapojí do toho koloběhu, toku peněz. Proto my jako Spolková advokátní komora jsme eh, vlastně vždy velmi nedůvěřiví, pokud jde o takovéto bankovní transakce u finančních eh, účtů, protože vždycky si klademe otázku, proč potřebuje někdo jiný účet než ten svůj, který je na jeho jméno. To je vždycky otázka, která nás trochu nabudí. Další stupeň je integrace to znamená, tam poté, co to proběhlo to mlžení a skrývání, tak eh, když jsou tam už jenom minimální stopy eh, toho zločinného původu peněz, mohou být, nemusí, a v tom posledním stupni už ten původ těch peněz eh, není eh, jasný, není vidět, čili tam ty peníze jdou definitivně do legálního koloběhu peněz, legální investice, u které lze říci, ano, to je můj řádný majetek. U právníků a advokátů se občas eh, říká, že nehlásí eh, ty transakce podobně jako finanční eh, sektor, ale to je způsobeno tím, že vlastně se zapojí do hry až ve chvíli, kdy už ten nejasný původ peněz nebo podezřelý původ peněz není jasný a v tom obrovském počtu 165 tisíc advokátů, eh, dejme tomu, že každý má 300 eh, mandátů, tak máte 50 milionů mandátů ročně a, a ve srovnání s eh, triliony transakcí je to relativně málo. Musíme ale samozřejmě vzít bokem ještě otázky rozvodové, sociální, konkurenční eh, patentní, patentové právo a podobně. A tam potom, když to očistíme, tak z pravidla zůstane eh, skutečně jenom to, co spadá do působnosti směrnice a je to 20-30 hlášení, podezření ročně, eh, což není nijak výjimečné. A ještě krátce k trestnosti. Teď máme eh, vlastně upraveno otázku trestního stíhání v Německu, takže eh, i poradce se může eh, stát spolu pachatelem. A jde o to, že u právníků z pravidla jsou dvě možnosti sankční. Nejdřív trestní stíhání, pak disciplinární kárné řízení, ale Eh, to se všechno dočtete v tom materiálu. Já teď předám ještě slovo paní Paul. Děkuji a ještě opravím. Pokud je o odklánění peněz, tak to se často stává v případě rozvodu ale rozvod je mimořádně prekérní téma, pochopitelně. Ještě abych to vysvětlila. Eh, pokud je o Německo, tak eh, odklonění peněz není v Německu trestným činem. Dokonce je situace taková, že daňový poradce eh, má za, může najít eh, daňově účinné a výhodné konstrukce a pokud to neudělá, tak by vlastně nesplnil úkol, který ho jeho klient pověřil a ten by ho mohl žalovat. Čili od daňového poradce v Německu očekáváme, očekáváme že vybere takovou daňovou konstrukci, která bude skutečně legální a přesto bude výhodná pro klienta. Jakmile se překročí hranice legálnosti, tak je to trestné a týká se to i poradce, protože radil k odklonění peněz, k úniku a to už je nelegální. Pokud jde o jurisdikci, tak eh, tato vidí tak, že Samozřejmě nesmí dojít ke zneužití, ale jurisdikce hovoří také o tom, že daňový poradce musí využít všechny legální daňové možnosti, které existují a složité daňové konstrukce v německém právu toto umožňují. Pokud je o Evropskou unii a mezinárodní měřítko, tak máme problém zcela odlišných daňových systémů a daňových sazeb které mohou být zajímavé pro to, aby se vybrali takové daňové konstrukce, ať už jde o sídlo eh, provozoven, eh, sídlo v jiných zemích, ale to není problém, je to otázka jiná než běžné založení té schránkové firmy. Pokud jde o otevření bankovního účtu ve Švýcarsku, i tady je možné, že manžel nebude chtít vědět, aby, nebude chtít, aby manželka věděla, že ten účet tam je otevřený, ale poradce se dostává do oblasti postižitelné pouze tehdy, pokud využije eh, tyto konstrukce k tomu, aby eh, pomohl daňovému úniku podle německého práva. Eh, pokud je o legální možnosti, tak daňový poradce hledá vždy a musí se pohybovat v rámci zákona. Ve chvíli, kdy překročí tento zákon ta a sám se podílí na daňovém úniku, tak je sám trestný, trestně postižitelný podle příslušného paragrafu a pan Jonik už to také řekl. Je to otázka také profesního postihu a pak, je to, pak nad ním vysí Damoklův meč, protože se může obávat toho, že finanční úřad ho vezme jako ručitele za ten, ty daňové úniky a u mezinárodních daňových konstrukcí to mohou být skutečně miliony. Děkuji, děkuji paní Pavlová, děkuji panu Jonikovi. Slyšeli jsme stanoviska expertů a chci ještě upozornit na to, že máme zápis a všechna vaše vyjádření budou k dispozici členům výboru a veřejnosti. Teď přejdeme k otázkám Eh, nejdříve eh, spolu zpravodaj eh, Jeppe Kofot. Prosím. Dank. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Nejprve bych chtěl poděkovat našim dnešním hostům za to, že přišli na výbor. Je to pro nás důležité. Položím několik otázek. Nejprve na pana Štrunce. Vy jste řekl, že podle vašeho názoru Problémem je to, když prané peníze se znovu investují nebo vracejí do reálné ekonomiky, například přes offshoreové struktury. Vzhledem k tomu, že vy jste vlastně bádal v této oblasti, jak nejefektivněji podle vás se tyto přesuny zastavit, aby se tedy ty vybrané peníze nedostávaly zpět do reálné ekonomiky. Paní Kajkert Děkuji mnohokrát za váš vhled eh, do situace v Berenberg Bank a eh, z toho, co jste nám dnes eh, řekla, se ukazuje, že možná tedy banky mají velkolepá prohlášení, ale nakonec interně vidíme, že existují jiné postupy, kdy se vlastně napomáhá unikat daním prát peníze a nebo obcházet eh, sankční režimy a podobně. Takže vás bych se chtěl zeptat, protože tento parlament eh, bojoval pro ochranu oznamovatelů, eh, whistleblowerů, a také máme etický kodex pro poradenské služby a pokud jde o sankce vůči bankám a dalším prostředníkům, takže se ptám, jestli jste vlastně jestli když eh, někdo systematicky dodržuje ta, eh, pardon, porušuje ta pravidla, zda si myslíte, že by bylo vhodné, aby v konečném důsledku přišel o licenci k podnikání. A konečně pana Kemera bych se chtěl zeptat, eh, mě trochu šokovalo, že jste vlastně nereagoval na to, co říkala paní Kajkert, bývalá úřednice pro otázky compliance Vance Berenberg. Já jsem si vyslechl vaše vystoupení a měl jsem pocit, že se jedná vlastně o velkou obhajobu německých bank a očekával bych potom, co jsme slyšeli od paní Kajkrt, že e, na to navážete a že řeknete, jak by se takovéto postupy bank mohly zastavit. Jak tedy zastavit to, co dělala banka Berenberg v minulosti a možná to dělá dodnes? E, Děkujeme, Jepe. Nyní tady Máme otázky na tři účastníky hearingu. Pan Štrum začne jako první. Prosím, zohledněte celkový čas. Děkuji, já budu stručný. Já myslím, že jsou důležité tři věci. Za prvé, aby banky více racionalizovaly, aby si prostě uvědomili, co se má dít s nějakou offshoreovou společností, jaký je hospodářský účel a pokud mají nějaké eh, pochybnosti, tak by měli udělat hlášení red flag, podezření na praní špinavých peněz. Za druhé nechápu, že je možné KYC externalizovat nějaké třetí straně, která má sídlo někde v Panamě. A myslím, že je důležité zintenzivně trestní stíhání v těchto věcech v Německu, protože KVG eh, další prostě to je relativně málo, co běží v Německu. Děkuji za rychlou odpověď, paní Kajkart. Vy jste další na řadě, prosím. Tak z mého pohledu, z mého pohledu, legislativní rámec v Německu byl dostatečný, co se týče ručení bank, osobní ručení, jednatelství bank a těch compliance officerů, ale i v souvislosti s ochranou whistleblowerů. Já bych ráda zdůraznila, že kolegyně i já nejsme whistleblowerky, my jsme naše zprávy vypracovali podle eh, pravidel interně, dozorčí orgán, dozorčí úřad a pak teprve jsme šli s částí s tím na veřejnost, takže nebyli jsme whistleblowerky. A i kdybychom byli, tak by nás vlastně zákon chránil. Ale bohužel kromě nás se toho prostě nikdo nedržel. No. Banka Birnberg. Tam panoval vždy velký strach, že máte vlastně osobní ručení jako compliance eh, officer, protože máme rozsudek. Eh, myslím, že to byly městské eh, služby Berlín, kde byl compliance officer odsouzen, protože prostě nezabránil trestné činnosti, takže najednou se divilo prostě oblast compliance, cože my ručíme za to, že tady podnik vlastně nebude dělat trestnou činnost, no ale o to přece vlastně ne. Akorát, kromě tohoto případu, to ještě nemělo žádné důsledky. U banky Bernberg jsem byla opakovaně vlastně podněcována k tomu, abych zamlžovala um, operace mezi Německem a Švýcarskem, abych bagatelizovala uh, poukazování na praní špinavých peněz. A Berenberg vlastně funguje pořád dál, těm se vlastně nic neděje. Děkuji. Pán Kemer, už jsme přetáhli těch pět minut, ale prosím. Já se pokusím být stručný, vy jste se ptal, co děláte, abyste zastavili věci u Berenberg. Tady je důležité objasnit, jakou roli zde hraje svaz a jakou roli zde hrát nemůže. Ale nechci se vyhnout vaší otázce. Ty věci, které zde byly zmíněny, já osobně neznám. Znám je samozřejmě z tisku, z novin, tam to bylo velice široce projednávání. Pokud vím, tak to všechno bylo intenzivně prošetřeno a potvrzení, že tomu tak bylo, zatím není, ale kolega Heche se k tomu může věnovat ještě blíže. Dovolte mi jednu věc, když si zde podívám na to úvodní vystoupení nebo to slyšení, tak to vypadá jako Panama Papers by se zaměřovalo na jednu soukromou banku v Zamburku, což je samozřejmě logické, pokud jaká rozhlasová televizní stanice v sídlí v Hamburgu, ale opravdu je 200 tisíc eh, offshoreových společností a méně než 0,5% eh, v Německu a 13 těch společností u Berenberku. Už to zde zaznělo, já to nechci bagatelizovat, samozřejmě musí se to prošetřit, ale měli bychom zde hledět na rovnováhu, ale kolega Hrchet se k tomu ještě může věnovat. Ano, máme málo času, prosím buďte struční, pane kolego, aby dostala slovo i paní Paul. Děkuji vám, poslanci, za eh, vaši otázku a samozřejmě je to šokující, co zde slyšíme. Když to slyším jako občan Evropy a své země, tak je to vlastně neuvěřitelné. A z odborného hlediska jako advokát a poradce bankovního svazu si vlastně ani nedovedu představit, že se něco takového stalo a že to zůstane bez sankcí, bez potrestání. Pokud jsem paní Kéker správně pochopil, tak to šetření proběhlo a pokud ty úřady tedy nedocházejí k tomu výsledku, který zde byl prezentován, tak si musíme položit otázku, čím to je. My tedy víme, že ještě nějaké eh, postupy eh, běží, eh, úřad Bafin také ještě šetří a neměli bychom předjímat. Děkuji, už jsme překročili těch pět minut. Pan spolu zpravodaj má potom možnost ještě déle vystoupit paní Paul. Velmi stručně, byla zde otázka, zda mohou advokáti přijít o licenci z takovýchto důvodů, při takovýchto věcech. Ano, podle paragrafu 70 eh, už může být ten pracovní zákaz eh, v rámci trestního řízení a podle paragrafu 15 Eh, advokátního řádu může být eh, advokát vyloučen z advokátní komory, pokud se něčeho takového dopustí. Děkuji, pán zpravodaj Petr Ježek. Momentálně ještě hlasuje na výboru Libe, takže já si dovolím dát slovo panu Dariusi Rusátymu za EPP. Děkuji, pane předsedo, děkuji našim hostům za informace, které nám poskytly. Já mám tři dotazy. Moje první otázka je směřovaná na paní Kajkert. Já jsem skutečně šokována, když slyším všechny tyto mm, příběhy o Verenberg bance a mě by zajímalo, do jaké míry tato situace, kterou popsala, je výsledkem nějakého zanedbání ze strany uh, řízení banky, anebo zda uh, to byla eh, skutečně, bylo plně vědomé konání. A co se stalo potom? Protože je těžko uvěřitelné, že eh, úředník pro compliance upozorní na všechny tyto problémy, jednak vedení banky, jednak eh, externí úřady a nakonec je vlastně výsledkem to, že tato úřednice je šikanována a postihována. To je neuvěřitelné. A co je tedy tady eh, slabým článkem celého tohoto postupu, eh, kdy vlastně úřednice pro compliance, která eh, plnila své povinnosti, nakonec na to všechno jenom doplatila? A druhá otázka na pana Kemera. Také mám dojem, že jsme Eh, moc neslyšeli eh, informací od pana Kemera, i když jsem mu velice bedlivě naslouchal. Já jsem slyšel, že německé banky možná nejsou eh, těmi, které nejvíce otevírají schránkové společnosti, ale i tak je to celkem 1200 schránkových firm. A já se tedy ptám, jaké konkrétní kroky Združení bank podniklo, ve snaze zastavit tyto praktiky? Jaké konkrétní kroky? A je samoregulace, která je v současnosti hlavním nástrojem používaným Združením bank. Je tato samoregulace skutečně dostatečná v takovém případě? A možná je potřebné, a mě by zajímalo, co si o tom myslí ostatní, zajistit mnohem silnější dozor nad bankovnictvím. A moje třetí otázka na paní Paul. Vy jste pravdivě říkala, že daňový únik není zločinem, není trestným činem. To možná znamená, že je mnoho nedostatků v eh, daňových režimech, takže firmy potom eh, zcela zákoně eh, mohou z toho těžit, ale do jaké míry jsou si toho vědomy finanční a daňové úřady E, do jaké míry si uvědomují, že je možné vlastně poskytovat nabídky daňových úvěrů, anebo do jaké míry je toto vlastně takový e, výmysl e, právníků, kteří najdou prostě takováto bílá místa v daňovém režimu, ale přitom daňové úřady se toto neuvědomovaly, když ten režim zaváděli. Děkuji, začneme paní Paulovou. Pokud je o finanční úřady, tak ty samozřejmě mohou tyto mezery, když to tak řeknu, najít. Všechny finanční úřady mají oddělení pro kontrolu zahraničních záležitostí, jsou vrchní finanční ředitelství, která mají dostatek specialistů na to, aby toto mohli kontrolovat a každý audit eh, mezinárodního podniku znamená, že se zapojí toto oddělení finančního úřadu. Je to otázka fakturačních cen mezi tuzemským a zahraničním podnikem. To je vždycky důležitá věc. A myslím si, že mě přesně rozčiluje to, že ty daňové mezery, o těch se ví, ale je to otázka politiky, aby je uzavřela tyto mezery ale nemůže to být věcí poradce, aby nevyužil ty mezery, když jsou a jsou legální. Děkuji. Pan Kemer. To byly dvě dílčí otázky. První část se týkala, co může udělat svaz. Svaz má dva úkoly. Jednak může spolupůsobit na, zákonodár, na tvorbě zákonů a pokusit se, aby instituce věděly, eh, jaká úprava bude nejlepší pro praxi, jaká méně. A druhá, eh, druhý směr je vysvětlovat členským bankám, aby věděli, jaké nástroje jsou k dispozici, jak je vykládat a jak je používat. Druhá část, otázka autoregulace my máme tak hustou síť předpisů a regulací, že autoregulace už tam nenajde žádné místo a ta síť se neustále eh, zjemňuje právě teď, jak jsme slyšeli u Panama Papers a kolega Hecher to může ještě doplnit. Já se připojím k tomu, co tu řekl, eh, řekla paní Kajkert ve svém vyjádření. V podstatě regulace nebo úprava je dostatečná. To všechno je, sítě dostatečně hustá a my se snažíme podpořit členské banky při implementaci v maximální možné míře. A samozřejmě je nutné také vyvodit důsledky. Teď se diskutuje návrh zákona a my jsme předali své stanovisko písemně. Je to vlastně reakce na eh, aféru Panama Papers a Německo na to reaguje v dostatečné míře novými návrhy zákonů. Pokud je o pana Štrunce, tak já vlastně eh, ty povinnosti KYC, eh, to je jejich delegování dál, to si myslím, že eh, z hlediska zákona eh, není tak jednoduché, protože když máte jednou KYC povinnost, tak vám zůstane a Buffin je také kontroluje. A to znamená, že my se opravdu snažíme poučit se z těch případů a eh, mohli bychom se poučit ještě více, kdybychom věděli, co všechno se nevyřešilo. Děkuji. Ty zákony jsou všechny relativně nové. Ano. To je také otázka eh, empirie. Děkuji, paní Kajkert, jenom krátce. Je to těžké, já vím. Mikrofon, prosím. K otázce, jestli je to pouhá nedbalost nebo úmysl. A další otázka, jak se, k tom, jak se to vůbec mohlo stát, něco takového. Na to není jednoduchá odpověď, ani krátká. Pokusím se, protože banka eh, Berenberg je vlastně, má společníky, kteří ji řídí a kteří eh, mají osobní odpovědnost. Eh, oni za ní ručí, čili Oni v případě pochybnosti ručí celým svým osobním majetkem, to znamená do poslední ponožky. Ale když by na to došlo, Uvidíme. E, myslím si, že my jsme tehdy měli tři jednatele a my jsme je přichytili, my jsme zjistili, že e, zašoupli do šuplíku e, hlášení podezřelé transakce a pokud potom dojde k tomu, že tomu jednateli je odebráno právo výkonu jednatele, myslím si, že to je otázka, eh, proč zabránit osobnímu, osobní odpovědnosti. Děkuji paní Kajker. Teď eh, za SAD tady máme paní Evelyn Regner a spolu s pravodaj už také přišel, sedí za panem Kemerem, prosím. Děkuji, pane předsedo. Na úvod jednu otázku na pana Kemra. Vy jste očividně také byl velice šokován eh, děním Werenberg podle toho, jak jste se vyjádřil. Vy jste byl předtím z toho LB, což je banka, která je také velice zapletená do Panama Papers. A proto mě zajímá vaše pozice při srovnání Berenberg Bank a Bayerische Landesbank. A byla bych ráda, kdybyste se prosím k tomu vyjádřil. Další otázka je na paní Kajkert. Uh, ty sebe regulační závazky Know Your Customer, to nestačí. To jsme teď viděli na základě dosavadní diskuse. Já chci zajít o krok dál. Na základ toho, co vy jste teď řekla, tedy uh, ručení eh, pro compliance officery má zde být eh, z jejich strany a co si vy myslíte tedy, jak byste to navrhovala, aby se situace zlepšila? protože je to něco, co my jako legislativci nyní řešíme a to je otázka směřovaná i na pana Štrunce. Děkuji vám, paní Regner. Kdo začne? Pan Kemr? Ano, já rád začnu. Koncem roku 2009 jsem odešel z Bern LB. Eh, četl jsem v novinách o těchto záležitostech v rámci Panama Papers. Vůbec nevzpomínám, že bych kdy byl v kontaktu během své aktivní činnosti v Bayern LB. Eh, s něčím, co je takto zmiňováno v Panama Papers, respektive v novinách, které o tom referují. Děkuji. Kdo zareaguje jako další? Paní Kajkert. Moje bývalá kolegyně a já jsme si také kladli otázku, můžeme vůbec něco udělat pro to, aby se skutečně zabránilo praní špinavých peněz, protože to je ten vlastní úkol. Vyplňovat více kontrolních seznamů, více dotazníků, to nepomůže. KYC, know your customer, no to mluví za vše, znejte svého zákazníka, to je to, k čemu se musíme dostat. A nejenom znej dokumenty, eh, zákazníka jeho offshoreové společnosti, ale opravdu vědět, co ten zákazník dělá. A když potom nějaký ukrajinský politik se objeví v Německu, v Hamburku o malé banky, která je naprosto pod jakýkoliv radar a otevře si tam soukromé účty a offshoreové společnosti a předloží tam nějaké prazvláštní smlouvy týkající se zbraní a neladí to s platbami, no tak prostě vím, že na něj musím podat trestní oznámení a že ukončím ty obchodní styky k tomu. Prostě nepotřebuji nová pravidla, někdy stačí zdravý selský rozum. Děkuji. Musím vám říci, že to vidím také tak. Chce to ještě někdo doplnit? Dobrá, tak se dostáváme k dalšímu kolu. Za EKR někdo nebyl přihlášen, takže nyní dám slovo Petru Ješkovi, našemu spoluzpravodaji. Prosím, Petr sedí tam vzadu. Děkuji mnohokrát. Dobré ráno. Omlouvám se za svůj pozdní příchod. Musel jsem absolvovat hlasování na jiném výboru k mé zprávě. Německé banky mají poměrně prominentní místo v Panama Papers. I Bastian Obermeier, jeden z novinářů, který eh, vlastně se tímto zabýval, uvedl na tweetu, že Deutsche Bank a Commerzbank eh, měly vlastně stovky eh, schránkových firm pro své zákazníky. A já bych se tedy chtěla zeptat Združení německých bank a možná i ostatních, jak je možné, že nebyly žádné informace o tom, že se to děje e, v tak velkém rozsahu. Nebo upozornil na to někdo? Já nevěřím tomu, že združení nemělo ani tušení, co se děje. A nebo pokud e, tedy skutečně nemělo ani tušení, jak je to vůbec možné. A potom e, konkrétně k bankám a k tomu, jak přistupují ke svým pobočkám ve třetích zemích. Uh, Eh, mě by zajímalo od zástupců banky Berenberg, jaké, jaká jsou pravidla týkající se například outsourcování due diligence, pokud jde třeba o využívání právních služeb a podobně. Děkuji. Petře, otázky se týkají zejména bankovní asociace. Pan Kemr, já se budu opakovat. Mm, v podstatě to vypadá tak, jako by německé banky eh, byly tím hlavním aktérem v Panama Papers, ale opakuje to jenom 0,5 a zaznělo to také eh, v německém rozhlase a skutečně německé banky tady mají určitý, určitou míru viny, to je pravda a eh, díky eh, žurnalistům z Německa se to dostalo do povědomí všech. Vypadá to, jako by to byl německý problém, ale já už jsem upozornil ve své úvodní části, že to tak není a chci to ještě jednou zdůraznit a chci pochopit o férovost. Pokud je o druhou otázku, kterou jste položil, jak to vypadá s tím eh, eh, outsourcováním určitých věcí kolega Heche. Pokud je o offshoreové společnosti, jednu obecnou poznámku k ním. Myslím si, že bychom neměli vycházet z toho, že eh, obchodní vazby s offshoreovými společnostmi nejsou obecně legální. Otázkou je, jaké obchody se zatím skrývají a je to otázka transparentnosti transparentních struktur, eh, abychom měli eh, jasno, že nejde o eh, peníze z kriminální činnosti a my se z toho samozřejmě poučíme a vyvodíme z toho závěry. Pokud je o outsourcing, tak existují určité povinnosti ze zákona Německa. Některé věci nejde outsourcovat, například eh, informace nebo oznámení o podezřelých transakcích musí dělat eh, banka sama Eh, pokud jde o KYC, to lze outsourcovat, ano, ale ty povinnosti zůstávají i nadále u banky, i když to outsourcuje. Ta povinnost tam je. To znamená, tam žádná mezera není a eh, my máme eh, velmi intenzivní dozorovou činnost Bafinu. A to, co tady říkala paní Kajkrtová, to vlastně by všechno měl vědět Bafin. Děkuji, pane Kemere. Já ještě doplním. Ve Frankfurta Allgemeine eh, z roku 2017 února je napsáno, že eh, německé banky se obávají dalších eh, trestů, dalších sankcí kvůli praní špinavých peněz, protože údajně prali eh, peníze ruských klientů v té celkové výši 10 miliard. To znamená, je to téma obecné. Můžete se vyjádřit k tomu? Chci požádat o pochopení, tam se musíte zeptat Deutsche Bank, pokud vás zajímá, jak to bylo. My jako asociace nemáme přehled a myslím si, že je to také správné. Uh, já to nechci bagatelizovat, nechci říkat, že nejsou problémy s eh, praním peněz a další. Eh, ty věci se musí zpracovat, to je jasné, to, tam nejsou pochybnosti. Je možné, že my k tomu máme trochu jiný poz, postoj a možná, že se tento postoj změnil už mezi tím, i na straně bank a nemůžeme zavírat oči před tím na druhé straně, že jsme na dobré cestě. A pokud jde o regulatorní úpravu, tak tam jsme na cestě, která ještě neskončila. My už jsme velký kus té cesty ušli, to, eh, a to obě strany, jak jde o eh, regulační nástroje, eh, ať jde o chování bank, ale zatím ještě jsme nedospěli ke konci té cesty. To znamená, že my stále ještě pracujeme na zlepšení, to je jasné, nikdo není dokonalý, to platí i v tomto případě, ale právě tady, na tomto grémiu, kde jde také o to, co může zákonodárce udělat pro to, aby ty věci byly lepší, tak si musíme uvědomit, že některé věci už byly učiněny správně. Děkuji, pane Kemere. Ano. Na jedné straně některé věci už byly udělány eh, a teď my musíme udělat ještě další za ALDE, Korafan van Nynufsen. Eh, Děkuji vám, pane předsedo. Já mám dvě otázky. První otázka se týká následující věce. Všichni řečníci Eh, vlastně se dívají eh, na druhou stranu a nevidíte naš, eh, tedy naši řeč těla, ale pokud byste ji viděli, tak byste vycítili velké zklamání a někdy i vlastně šokované pocity, protože my můžeme regulovat, právně upravovat, co chceme. Na to už se ptal i pan Rozáty. Nakonec jde ale o vymáhání a o naplňování těchto právních předpisů. A tady pak se musíme spoléhat na mravní bezúhonost lidí. lidí. Můžete zapisovat etické kodexy věci eh, pořád dokola, ale co se vlastně skutečně změnilo eh, s tím přístupem na těch vrcholných pozicích, to by mě, eh, tam by se mělo jít příkladem. Abo? Pan Kemr řekl, že nechce bagatelizovat, ale, no a já myslím, že to nám ale nepomůže. Takže německy se chce ptát, změnilo se vůbec něco? A druhá otázka, Eh, co se týče virtuálních měn, Europol podal zprávy, že už 40 trestných transakcí probíhají v bitcoinech. Jaký je váš postoj tedy eh, k této otázce? Je to tedy zase nějaké nové bílé místo, kterého se začíná využívat. Víme, že virtuální měny jako bitcoiny vlastně nejsou měny, ale spíše komodity, neplatí se tam žádné DPH, takže eh, je to veliká eh, pobídka právě k realizaci daňových úniků. Takže by mě zajímalo, co si o tomto myslíte. I kvůli eh, vlastně tomu tajemství, které se kolem toho vznáší, kolem těchto operací zatím nejsou zprávy o podezřelých transakcích, ale já jsem si jistá, že nějaké jsou, protože nakonec ty bitcoiny se musí někdy vyměnit na eura, dolary nebo jinou měnu. Děkujeme, Koru. Kdo má pocit, že je schopen zareagovat na otázku bitcoinu, pan Kemr? No, to je něco, co řeší pan kolega Heche, ale abych rád řekl něco k tomu úvodnímu prohlášení a zazněla otázka, zda se vůbec něco změnilo a je zklamání, že toho není více, alespoň takto jsem to pochopil. Ještě nejsme v cíli, to jsem také přiznal. Ten postup musí pokračovat, jistě. A je jasné, že se něco změnilo a v posledních letech se situace výrazně zlepšila. A chci poukázat také na citát úvodního prohlášení, kdy šéf eh, spolkového kriminálního úřadu v souvislosti s Panama Papers poukázal na to, že chování německých bank při zabrání praní špinavých peněz bylo příkladné. A to je opravdu člověk, který nemá vůbec nějaký důvod aby se chtěl stát nějak oblíbený u bank. Prostě konstatoval, že je přesvědčen o tom, že to tak je. Jistě, ještě nás čeká spousta práce, ale prosím, uznejte také, že už jsme na té cestě také pořádný kus ušli. Děkuji, já bych stručně doplnil souvislosti s otázkou na bitcoiny. Ano, je to myslitelná mezera, více než teoretická mezera a určitě právem předmětem změny té čtvrté směrnice o e, praní špinavých peněz. Aby se tam zahrnuly i ty bitcoiny, já si myslím, že to je dobrý krok. Děkuji. Někdo da, e, nechceš se dále zeptat, Koro? Pan Jonik? Ano, bitcoiny. No, tam my se vlastně nevyznáme, to není téma naší činnosti, měli bychom být opatrní, ale z hlediska advokátů bitcoiny jsou relativně nebezpečné, protože umožňují anonymní platební cesty a je to tedy jakási královská cesta pro kriminální e, činnost a transakce, že tam ještě nepadlo trestní oznámení, je možná tím, že orgány činné v trestním řízení ještě úplně neví, jaké Eh, možnosti pro kriminální činnost bitcoiny umožňují. Děkuji. To nám tedy nedodává příliš optimismu, že se to ještě neřeší. Nyní má slovo Fabio de Masi Zague. Hmm, děkuji, já jsem z Hamburku a jako europoslanec z Hamburku jsem rád, že řešíme téma Bernberg Bank a chci paní Kajkert jenom stručně říci, že eh, přejeme její kolegyně, aby se co nejrychleji uzdravila. Myslím, že zde mluvím za celou řadu kolegyň a kolegů, že to je neuvěřitelné, když někdo dělá svoji práci, je za to propuštěn a ti, kdo by za to měli ručit, se tady vůbec neobjeví. A proto na pana Kemera a na pana Petrse, který Eh, osobně eh, ručí za Berenberg Bank, prosím vyřiďte mu ode mě, že já nemohu z toho vyvodit nic jiného, než že tím, že jsem vlastně nedorazil, přiznává vinu, protože zatím se nemusel zodpovídat před soudem, na ty problémy, které s tím jsou spojené, poukazoval pan Štrunc, na pomáhání k daňovým únikům a podobně. Protože vy jste, pane Kemere, řekl, že se vidíte někde na cestě. Já mám pocit, že jste ale nějak ztratil kompas. Existuje i citát předsedy krima, krimina, spolkového kriminálního úřadu, že Německo je banánová republika v boji proti praní špinavých peněz. Pokud budeme na sebe házet citáty, můžeme klidně, máme ještě také celou řadu dalších zajímavých citátů já bych byl rád, kdyby pan Štrunc zareagoval na to, co říkal pan Komer, že ze Süddeutsche Zeitung anebo hm, televize NDR se příliš zaměřovaly na eh, Bermer Bank. Potom byla studie, myslím, že od Deloitte, kteří testovali u Berenberg Bank a vlastně osvědčili, že tam je všechno v pořádku. Pana Štrunce a paní Kajkert Můžete nám k tomu něco říct, jestli myslíte, že to tak eh, opravdu je, nebo jestli tam třeba není nějaký potenciální střed zájmu v této oblasti? A pan Petr řekl, že po roce 2013 tady byl podniku velký úklid a byly nějaké věci, které se objevily po roce 2013 opět, nebo ne? A pane Štrunci, myslíte si, že by bylo smysluplné, když diskutujeme o nové směrnice o eh, praní špinavých peněz, kdybychom do toho katalogu činů dali právě napomáhání praní špinavých peněz. Pan Kemr, vy jste byl představenstvu Landesbank a 2008 nebo 9 jste odešel a tyto případy jsou všechny z období 2005 až 7. Tak co pak člen představenstva dělá v Landesbank, když se nestará o tyhle věci? Děkuji. Dvě minuty 48, bude těžké to zvládnout, pane Štrunci. Děkuji za otázku. Já se na to nedívám tak, eh, že by eh, německé banky byly eh, v ohnisku pozornosti. Já si myslím, že jde o to jasně říci, že hovoříme nejen o zavedených offshoreových firmách, ale také o zřízených offshoreových kontech které, a ta čísla jdou do tisíců a to je závažné riziko praní peněz, do kterého se německé banky pouštějí a myslím si, že spolupráce německých bank a offshoreových společností funguje i nadále. A, a ještě jednu poznámku. Některé případy už německé banky zpracovaly. Eh, zpracovaly je také eh, orgány činné v trestních eh, řízeních a výsledky uvidíme, ale některé body už jsou jasně zpracované. Pokud je o Berenberg banku, tak eh, já nechci předbíhat eh, orgány činné v trestním řízení, ale eh, vy jste to tu z, jako jednotlivé případy. Já se do toho nechci pouštět, ale jsou tu dva závěry. Jednak buď se nevyšetřoval správně, a nebo nejsou správné reglementy, aby bylo možné eh, začít zahájit správné trestní řízení a eh, Bafinu tam Buffin na mě dělá někdy dojem, že skutečně je velmi opatrný, pokud jde o daňové úniky a že nemá dostatečné vybavení na to, aby se do toho mohla tato instituce pustit. A myslím si, že skutečně eh, cílem eh, v těchto akcí je daňový únik a to v obrovském měřítku. Hovořím také o profilaktickém účinku. Když řekneme, řekneme to takto, Eh, pokud chcete tento účinek mít, tak musí eh, orgány činné v trestním řízení mít možnost vyšetřovat. A já si nepamatuju na jediný případ, kdyby nějaký bankéř byl podle příslušného paragrafu 261 odsouzen. Děkuji. Pět minut uplynulo. Paní Kajkrtová, jsou ty tři i po roce 2013? Ano, ano, ačkoliv eh, banka Berenberg uklidila po roce 2013 po naší zprávě, eh, tak napřed vyhodili nás, pak se zbavili těch eh, klientů, kteří měli ruský nebo jiný původ, ale to nějak nesouviselo samozřejmě s tím, co jsme zjistili my. Eh, pokud jde o rok 2013, tak eh, údajně banka eh, u některých klientů nic nenašla. Měli další případy, jako ten libanonský klient 2015, potom se dostali na seznam USA také nebyli schopni nebo ochotni zbavit se některých klientů. Pokud je o ty prověrky, to byla ještě ta první otázka. Co se kontrolovalo, nevím, protože můj dřívější nadřízený proběhl celou bankou, konfrontoval všechny se svými zjištěními a jediné, co slyšel, všichni se zhrozili a říkali, pro boha, co tady kontrolovali, jak to, že to neoznačili jako praní peněz. A ten případ toho vedoucího, eh, kterého jsme také eh, oznámili, samozřejmě se řeklo, eh, Samozřejmě každý, kdo s tím má dočinění, toho je možné individuálně oznámit, ale ne společně, jako celek. Dobře, děkuji. To znamená, 220 klientů se zbavili. Ano, a dvou těch, kteří se o ně starali. Pane Kemere, Bavorská zemská banka. Pokud dovolíte, tak eh, ještě eh, jednu drobnost. Nejsem Kemert, eh, ale pan Kemr. A pane Demasi, to, že to vidíte jako přiznání viny, to, že jsem ten představitel banky nedorazil, to si myslím, že přímá komunikace by byla lepší, ale to víte jistě sám. Banánová republika, já si myslím, že je velmi důležité, že eh, spolkový eh, kriminální úřad a jeho vedoucí se takto vyjádřil. Já ten citát neslyšel, ale vím, že eh, ředitel spolkového kriminálního úřadu se věnoval také otázkám nemovitostí a téma banánové republiky v souvislosti s praním peněz uvádět tu banky, to je podle mého názoru eh, neférové. Pokud je o Bavorskou zemskou banku, eh, já jsem 1.7.2006 nastoupil do této banky do Bayern LB a říkám, že chci požádat o férový přístup, protože o těch věcech jsem nevěděl. Běží tam vyšetřování a kontrola. Nechci předbíhat. Uvidíme, jaký bude výsledek. Je možné, že se ukáže, že představenstvo to eh, mělo vidět, možná, že ne. Já se k tomu postavím, ale nikoliv ne na bázi domněnek a předpokladů, ale počkám, až proběhne šetření a kontrola teprve potom se k těm výsledkům ferově postavím. Děkuji, děkuji pane Kemere. Další za zelené Svenky Gold. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, a dobré ráno. Já bych trochu přešel do dialogu. Pane Kemere, Oslovím vás přímo. Ve své první odpovědi na paní Regnerovou jste ze široka řekl, že dcera nebo dceřiná společnost eh, bavorské LB, pan Klux, jste o to, že jste o tom nic nevěděl. Ale to je ta lucemburská ceřiná společnost. Co přesně jste věděl o činnostech, které mohly u tohoto u této dáma eh, tehdejší společnosti přispět k daňovým únikům? Mě zajímá odpověď a pak se zeptám dál. No, pan Kemmer? No, souvislost eh, s předmětem tohoto výboru mi teď nepřijde logická, ale klidně, pane Gigolde, na vás zareaguji, zopakuji to, co už jsem řekl. Vy se ptáte vlastně na obchodní model Bayern LB Lux. Já jsem nebyl v jejím dozorčím orgánu, nemohu vám zde také odpřednášet její strukturu, ale rád zopakuji to, co jsem již řekl. Ty skutečnosti, o kterých vy hovoříte, O těch já nevím a já jsem tehdy jako člen představenstva BNLB jsem se tím nezabýval. Nebylo to v mé kompetenci. A teď máš slovo. Vám tedy nebylo známo, že tam bylo i napomáhání k daňovým únikům a vyhýbání se daňové povinnosti. Nemyslím tedy napomáhání jako právnický pojem, ale jako součást obchodního modelu. No, mohli bychom se zde, pane Gigolde, ještě několik minut bavit na toto téma, ale já jsem řekl to, co se k tomu dá říci. A eventuálně si to pak můžete přečíst ještě v zápise. Já už nemám, co bych dodal, ale klidně se ptejte ještě dál. Předseda, ano. Já bych možná něco řekl k rámci tohoto vyšetřovacího výboru. V našem mandátu je také řešení otázek, které nebyly dotaženy v taxe 1 a 2. Takže v tomto smyslu eh, nezahrnujeme jenom Panama Papers, ale obecnou problematiku nikoli aktivního utváření daňové povinnosti, ale daňových možností, které poskytují členské státy Evropské unie. Angie Gold. Já bych se ještě zeptal v souvislosti s vašimi odpovědmi. Polkový svaz německých bank v podstatě říká, že obchodní modely členských bank to není ve vaší zodpovědnosti, není to váš úkol, to akceptuji. Ale chci se zeptat, máte nějaký minimální etický standard pro to, kdo může být vaším členem? Existuje nějaký standard třeba jak systematicky se ekonomická nebo finanční kriminalita nebo porušování práva přijímá v těch členských eh, institutech? Já myslím, a pan kolega je to ví lépe, že e, my jako monopolní svaz bychom měli problém zavést a prosazovat etický minimální standard. Takový standard není. Samozřejmě máme zde téma conduct, jak se chováme. Ano, to je téma, které se na grémích vždy diskutuje, jistě i na jednáních představenstev, ale konkrétní odpověď na vaši konkrétní otázku. Etický minimální standard, který byste museli vykázat, abyste se mohli stát členem, ten neexistuje. Pan Hecher, já bych to možná jenom doplnil, je to samo sobě logické. My jako svaz e- samozřejmě očekáváme od našich členů, že eh, jednají v souladu s právem. A víme, že v jednotlivých případech se to občas také nestává a pak je třeba, třeba z toho vyvodit náležité důsledky. A ta oblast, o které není hovoříme, to je jedna z nejregulovanějších oblastí v bankovním sektoru vůbec. Takže zda bylo jednáno právně nebo protiprávně, to je otázka, která je určitě v popředí, ano. Já bych se chtěl ještě na něco zeptat paní Kajkert. I, my vyjadřeme velké uznání tomu, co jste řekla, plně s vámi soucítíme, co jste musela prožít v této souvislosti. Eh, vedení bank tedy eh, podle vás vědělo o těchto povinných obchodech. Máte nějaké doklady, protože pan Peters, který je nyní předseda Spolkového svazu německých bank, věděl o těchto pochybných transakcích, jak se k něm choval, podporoval je nebo činil iniciativy proti nim, jak hodnotíte jeho roli a roli představenstva Berenberg Bank v souvislosti s tím, co jste musela prožít. Předseda, já bych doplnil, že pan doktor Peters ještě není tak dlouho předseda, eh, že by to bylo ještě v té době, kdy se ty věci odehrály. Ano, pan doktor Peters v podstatě po té, co vyšla naše riziková zpráva v roce 2013 v červenci, zareagoval dosti rozumně. Dal nám za úkol provádět eh, další analýzy a šetření, No, což na základě slabých systémů Berenberg Bank bylo dost eh, komplikované a časově náročné. Dal úkol eh, internímu reviznímu oddělení, aby provedlo analýzu, ale v časových souvislostech s touto věcí my jsme zjistili ještě jiné záležitosti, kde tedy se to dotýkalo i nějakého jeho kolegy partnera. No a potom se to hm, ještě vlastně změnilo, horšilo, byly tam různé trusty, které založila Berenberg banka, asi po týdnu bylo na stole toho tolik, že vlastně už nevěděli, co mají dělat, tak nás prostě vyhodili a podle hesla se jde z očí, se jde z mysli a pak šlo o to, musíme nějak omezit škodu a ucpat jim ústa. V den mé výpovědi pan Petr hovořil s mým bývalým šéfem a byl dosti rozladěn a ten, a říkal, ano, dělali svoji práci, já to vím, ale já mám strach, že s nimi budu stát někde v koutě proti všem ostatním. No, kdyby to býval udělal, možná by dopadlo lépe, ale byl prostě tehdy příliš zbabilý, já to vidím tak, že zbabilý ještě dnes. Děkuji vám. Za EFDD Beatrix von Storch. Děkuji vám, pane předsedo. Já mám otázku na pana Kemera. Nejprve děkuji za váš výklad i za vaše stanovisko, které jste zde předčítal v citátech. Děkuji za ochotu spolupracovat s parlamentem i orgány. Já bych ráda citovala jednu větu z vašeho stanoviska. Vy jste řekl, s ohledem na již eh, zmiňované hlášení podezření si myslíme, že je důležitější kvalita než kvantita. Ve svém stanovisku samozřejmě zdvořile kritizujete a říkáte, že tedy chcete více kvality než kvantity hlášení podezření. V této souvislosti eh, připomínám, že Financial Action Task Force kritizovala malé množství těchto hlášení. A to množství se potom prostě zvýšilo. Nyní v páté směrnici o praní špinových peněz se toto má regulovat ještě dál má vlastně vzniknout centralizovaná databáze a má zde být e, tedy takzvané automatizované hlášení, takže ta kvantita bude automatizovaná. E, v základním programu naší strany Alternativa pro Německo jsme Eh, uvedli, že jsme pro znovu zavedení bankovního tajemství a daňového tajemství. Proto automatizované hlášení a centralizované ukládání považujeme za zásah do svobodných práv občanů. Já mám dvě jednoduché otázky. Jak se postaví eh, váš eh, svaz proti bezdůvodnému masovému dohledu nad občany prostřednictvím automatizovaných hlášení a za druhé, jak by podle vás měla vypadat taková kvalitní hlášení, jaké by tam měly být kvalitativní požadavky. Děkuji vám, paní von Storch. Pokud mi dovolíte malou eh, poznámku, jde zde o objektivní vyšetřování, nikoli o stranické programy a eh, rozpor mezi plné eh, sledováním a sledováním určitých dat. To je rozdíl. Pane Flaštork, ale já bych odpověděl od pana Kamera. Pan předseda, nebojte se, dokud já jsem předseda, já si dovolím to hodnotit. Prosím, pan Kemer nebo pan Heche. Děkuji vám. Takže na jedné straně, pokud je o směrnici, nevidíme problém, pokud je o automatická hlášení nebo automatizována. Pokud je o e, kvalitu tak tam bychom měli jít do hloubky, protože eh, možná, že toho není tolik, pokud je o praní špinavých peněz, ale spíš v oblasti terorismu a boje proti terorismu máme potíže s tím, abychom se k tomu dostali. Je to otázka malých částek a je těžké najít kritéria, podle kterých se to hledá a jde o to, aby se to dalo vůbec eh, sledovat. Čili eh, vy znáte zprávu ekolev kde se hovoří o způsobu vyšetřování eh, v rámci boje proti terorismu a jde o impulzy, které je třeba poskytnout tak, aby ta, to oznámení eh, bylo rozumné o, tom, o té podezřelé transakci. Existuje, existují stovky a, stati, a tisíce těchto podezřelých eh, oznámení a to všechno zpracovat. Měli bychom to zpracovat, ale pečlivě. Budeme to muset udělat eh, ve svém vlastním rámci a samozřejmě jsme připraveni přispět svým dílem. Děkuji. Chce ještě někdo něco doplnit? Možná advokátní komora, pan Jonik? Před nějakou dobou, myslím, že šlo tehdy o, o implementaci třetí směrnice proti praní špinavých peněz, jsme jako komora navrhli, aby s ohledem na ochranu před výpovědí eh, se dostali ti pověřenci pro eh, praní špinavých peněz a boj proti tomu eh, do, na stejnou úroveň jako členové podnikových rad a podobně, aby nebylo možné je vypovědět, aby nedostali výpověď. Muselo by to být vázáno na souhlas podnikové rady a jejich členů protože pokud jde o pracovně právní pozici těchto lidí, tak ty nemají žádnou ochranu. Další problém je to, alespoň v Německu, takovýmto zmocněncem se může stát jenom někdo a ne každému je možné zase eh, dávat úplnou a pracovně právní ochranu, ale alespoň u těchto důležitých lidí by se na to mělo myslet. Děkuji. Ještě krátce, prosím. Ještě chci doplnit dvě věci. Eh, já jsem mluvil o finančních, eh, s finančními inspektory o těchto věcech, o bankách, co s tím dělají, jak s těmi zjištěními nakládají. Řekli mi, že eh, spousta těch hlášení je způsobena tím, že banky se tímto způsobem chtějí zbavit neoblíbených zákazníků, protože třeba jde o malé částky čili ne každé oznámení o možném praní eh, peněz je relevantní. A druhá věc, eh, ty věci, které jsme to teď přednesli, které se týkají německých bank a v aféře Panama Papers, tak tam nebyly tam bylo mnoho red flags, ale nebyly tam žádná oznámení o případném praní špinavých peněz, čili tady možná, že se nehlásily ty správné věci oznamovali. Ano, ten argument jsem zatím nesluš, neslyšel, ale eh, ověříme ho. Pan Precel tu není, takže Tomas Mann za EPP. Prosím, děkuji. Otázky kolegů jsou jasné a zacílené. Je to pravda, my tady nejsme debatní kroužek, ale jsme vyšetřovací výbor, takže jde o fakta. Vy jste poukázal na to, pane eh, Gemere, že by to mělo být 2000 eh, offshoreových firm a eh, těch 1200 mm, skránkových firm, to by bylo jenom 0,6%, ale tím se dostáváme k jiným objemům. Takže se ptám, jestli se změnil počet eh, těch offshoreových eh, firm po Panama Papers nebo ne. A pokud je o pátou směrnici proti praní špinavých peněz, Neměli bychom se pokusit o jiných přístup, protože na straně jedné se chrání eh, soukromá sféra, to deklarují banky vůči svým klientům vždy, a na druhé straně je to samozřejmě zastupování ekonomických zájmů. Tam bychom potřebovali určitou transparentnost. Eh, dělá asociace něco v této věci a vyvíjí řešení? Ještě mám eh, otázku na pana Junika a paní Paulovou. To, co tu zaznělo, banky v Německu svým zákazníkům pomáhají eh, při vyhýbání se daní, eh, pokud eh, to není trestné. To je docela zajímavá informace, myslím. A podle vašeho názoru neměli bychom zákon o Němec, německý zákon e, o praní špinavých peněz doplnit o jasném rejstříku, transparentním rejstříku e, těch schránkových firm, tak aby e, a další věc spolupráce mezi Německem a dalšími evropskými státy jsou, je tam nějaký pokrok, protože to není jenom Berenbank banka, banka Eh, dokonce ve Frankfurtu eh, nad Mohanem máme také krásnou fasádu a tam určitě se ještě něco zajímavého stane. Děkuji. Děkuji, upozorním na čas, než eh, předám slovo. Máme tu Emanuela Morela, SAD, SAD Tomše za EPP a Catch profesor Luka. Tak, abychom dodrželi čas. Kdo začne? Teď v opačném sledu. Pokud je o tu transparentnost a rejstřík, a čtvrté směrnici o praní špinavých peněz, ano, to je důležitý krok postupovat podle zákona. Protože opravdu ta transparentnost se zde tvoří, kterou Prostě jinak ten člověk by vytvářel těžko, protože říká, tak vážený kliente, jednáte na svoji odpovědnost nebo pro nějakého oprávněného. Dostane nějakou odpověď, pokud má štěstí, může to nějakým způsobem nějak plauzibilně ověřit, pokud má smůlu, tak to ani není ověřitelné. A ta netransparentnost je problém hlavně u společnosti, Takže to by bylo velice důležité u toho zákona proti praní špinavých peněz. Ale mělo by to být i závazné v tom smyslu, že by to bylo něco, na co se lze spohlednout. No, pokud ten transparenční rejstřík by znamenal jenom to, že se tam tady můžete podívat, a je tam napsáno, je hospodářsky oprávněný, ale de facto je to někdo jiný. Takže pokud pak ten oficer zase má toho černého Petra v ruce, no tak mu to v něčemu nebude. Transparentní rejstřík může být e, vlastně jako katastr nemovitostí nebo jako obchodní rejstřík, že se řekne jenom ten ekonomicky oprávněný, který tam stojí, také ekonomicky oprávněný je. A to by mělo tu výhodu, že bychom se sice nevyhnuli zcela, takovou tomu konstrukci eh, toho zástupného člověka, no ale ten zástupný člověk by už se k těm penězům nemohl dostat, protože ten zapsaný ekonomicky oprávněn řekl, no, podívej, právně já jsem uh, eh, hospodářský oprávněný a mám 25%. A pak ten zástupný člověk může maximálně nevím, poslat mafiány a to něco jiného. A nyní tedy německá daňová legislativa v zahraničí, uh, paní Paul paragraf 370 tam je chráněna vlastně daně, daně v Německu. Takže principiálně je to tak, že v Německu je trestné to, co se dotýká vlastně daní v Německu. Ale to neznamená, že pracovníky bank, kteří třeba se zapojí do e, eh, napomáhání únikům daní z USA, nebudou e, mít trestní odpovědnost USA, třeba švýcarští úředníci, části se museli zodpovídat v Německu kvůli unikům daní. Potom spolupráce státní zastupitelství. Myslím si, že ta spolupráce se zlepšuje, zlepší, ale eh, bohužel já se své funkce k tomu nesmím tolik vyjadřovat, ale myslím si, že ze státního hlediska ještě je možné mnohé zlepšit. Děkuji, pan Cameron, na vás nebo na pana Höchleho zde ještě byla otázka, jestli ten počet těch společností se snížil od toho okamžiku, kdy známe ty údaje. Děkuji vám za tuto otázku. V podstatě ty otázky, eh, které uváděl pan Kremer ve svém úvodním vystoupení, máme také tak už eh, vyčtené z novin. My eh, v našem svazu o tom nehovoříme z logických důvodů, takže nemáme k tomu úplné znalosti, bylo by to spíš takový odhad, ne vědění, že vlastně publikací Panama Papers došlo k tomu, že někteří si řekli, že z důvodu reputace by asi bylo dobré eh, nějakým způsobem ty záležitosti zlegalizovat. Co se týče rejstříku transparentnosti, jsme velmi rádi, protože je to už starý požadavek bank, že se to tady objevilo ve čtvrté směrnici, to, co zde zaznělo, plně eh, podporuji, že tedy pokud se to jmenuje rejstřík, tak by to také rejstřík měl být a mělo by to být spolehlivé. A nejenom v Německu nebo Evropě, ale pokud možno v mezinárodním měřítku a v kontextu Panama Papers to je velice důležité toto rozvíjet. Ano, teď mám menší problém, protože je 10.43 a vlastně máme vymezený čas jenom do 10.45 pro první panel. Pan Morel, pan Tomš a pan Luke, prosím, velice mi stručnou otázku, na kterou přijde stručná odpověď. Pan Morel. Merci, monsieur le président. Et en effet... Děkuji, pane předsedo. Ano, já budu stručný. Chtěl bych se obrátit na mm, Německou bankovní asociaci. Počkám, než se nasadí sluchátka, ale ne proto, abych mluvil o německé situaci, protože tu neznám dobře a navíc si myslím, že spíše znám francouzské banky, ale ty asi myslím, na tom nejsou o moc lépe než banky německé. Zajímavé na diskusi eh, je vyslechnout si tedy eh, jednak eh, ty příspěvky účastníků. Oni nám poslali i písemné odpovědi, velice podrobné, a to určitě také nám e, pomůže přemýšlet o otázce panamských dokumentů a boji proti daňové optimalizaci. Já jsem si pozorně přečetl ten dokument a je to vůbec poprvé, kdy finanční instituce jsou natolik explicitní, že nám přesně popisují, jak prostě banky vůbec neodpovídají za to, co se dnes děje. Ve svém dokumentu například říkáte, že požadavky kontroly nad eh, podezřelými transakcemi jsou přehnané. Eh, vy říkáte vlastně etika, to se nás netýká, eh, mluvíte o prázdných místech, prázdných místech v regulativě. Ano, já už se dostávám k otázce, jak mě vyzývá pan předseda. To znamená, vy říkáte, že ty požadavky eh, jsou přehnané a na základě toho bych chtěl položit otázku. Eh, také říkáte, že nakonec spotřebitel musí plnit ty své daňové povinnosti. Já se ptám, to si skutečně myslíte? Protože ten spotřebitel, tedy klient, on tyto, tato daňová schémata nemůže dělat sám bez pomoci banka. Takže to je také má konkrétní otázka. Děkuji. O tom šec. Děkuji. Navrhuji, aby se nyní zeptala paní Tomš a zareagovali bychom na tom potom společně. Prosím, paní Tomš. Děkuji vám. Já. Mám otázku na pana Kemera. Počkám, než se všichni eh, nasadí sluchátka. Dovolte nejprve pár slov. Ti kteří se podílejí na daňových únicích, daňových podvodech a praní špinavých peněz. Ti, kteří to chtějí dělat, potřebují pomoc. Oni to nikdy nezvládnou sami, potřebují banky, poradce nebo jiné subjekty, které jim s tím pomáhají. Podle mého názoru banky vlastně nesou plnou odpovědnost, protože jsou jedním článkem řetězce. Uh, Pane Kemere, domníváte se, že banky vzhledem ke své úloze by měly nést plnou odpovědnost v případě zjištění, že došlo k praní špinavých peněz? A prosím, řekněte mi ano nebo ne. Druhá otázka. Celý tento proces se odehrává celosvětově. Vy teď sedíte v Evropském parlamentu. My máme jenom omezené možnosti, jak jednat, ale i když ty naše možnosti jsou omezené, to neznamená, že nemůžeme udělat nic. Vyslechli jsme Eh, velice explicitní výzvy k tomu, abychom jednali aktivněji. Můžete prosím poukázat na nějaký krok, který bychom mohli podniknout tak, aby to celé bylo efektivnější? A poslední otázka, když dovolíte, pane předsedo. Na jedné straně mluvíme o legislativě, zda legislativa je dostatečně účinná, zda je dostačující. A druhá otázka, ta více souvisí spíše s morálními otázkami. Vzhledem k tomu, že banky pomáhají daňovým únikům a pravní, eh, pravní špinavých peněz, je to za morální? Děkuji, já to chápu, ale už jsme na konci našeho panelu. Pan Luke, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já se chci za něco zeptat pana Hecheho. Vy jste řekl, pane Heche, je spousta legálních důvodů, proč lze založit offshoreové společnosti. Mě by zajímalo toto. Znáte i legitimní důvody a můžete nám uvést příklady, jaké legitimní důvody by byly pro provoz offshoreové společnosti já vím, že legitimní je slovo, které není přesně definované, je možná trochu subjektivní, ale možná se shodneme na tom, že využívání daňových mezer není legitimní nebo nějaké Eh, za, zastírání určitých vazeb není legitimní důvod pro vznik offshoreové společnosti. Můžete uvést nějaké legitimní důvody pro provoz offshoreové společnosti a můžete říci, zda by podle vašeho názoru bylo možné po bankách chtít, aby je zakládali jenom tehdy, když bude mít zdokumentovaný legitimní důvod? Děkuji. Otázky jsou na pana Kamera a na pana Heche. Tak já začnu odpovědí panu Lukemu. Legitimní důvody. Jenom krátce informuji o rozhovoru, který jsem vedl se zástupci německých rodinných podniků před tímto jednáním, před tímto slyšením. Eh, ti si stěžovali, proč se zasazujeme o transparentní rejstřík. Protože eh, když se ta transparentnost eh, vezme opravdu až do konce, tak německé rodinné podniky budou eh, mít eh, obavy z toho, že se stanou terčem případné kriminality. Čili já opravdu eh, rozumím i těmto lidem, a kteří říkají, my se snažíme, abychom určitou část svého měcí uklidili stranou. To je legitimní důvod. E, jenom aby nedošlo k nedorozumění. Samozřejmě oni si splní všechny daňové povinnosti přitom. A e, banka je samozřejmě zodpovědná za to, co může vidět. E, když to vidí, tak to musí ohlásit. Samozřejmě to je citace zákona. Děkuji. Zohledem na krátkost času, tak se pokusím ty otázky zhrnout. V první řadě jde o to, nebo šlo o to, zda podporují eh, banky eh, vyhýbání se daním. Je tam nějaký morální aspekt. Musím říct, že žádná banka o toto nemá zájem. Bohužel bez mikrofonu. Omlouvám se. Začnu ještě jednou. Začátek byl skutečně žádná banka nemá zájem porušovat právní předpisy. A s ohledem na to čistě legální tematiku je to také ekonomicky eh, rozumné, protože riziko ztráty pověsti pro každou banku je obrovské. O to nemá nikdo zájem. Vycházejte z toho, že banky jako takové mají velký zájem o to, aby se pohybovaly v rámci legálního rámce. Možná, že to tak nebylo vždy, Nemohu soudit, jak to bylo dříve, ale tady se v posledních letech ty věci opravdu velmi změnily a, ztráta pověsti, poškození pověsti je opravdu velký strašák eh, pro každou banku. Děkuji. Chci poděkovat všem, všem. Bohužel nemáme čas na závěrečné slovo, všechno bude uvedeno v zápisu. Chci poděkovat přítomným novinářům. Eh, myslím, že ty otázky nejsou jenom zapsané, ale my je také vyhodnotíme. A pokud máte nějaké příspěvky, pro další rozvoj právního rámce, tak nám je zašlete. Dovolte mi, abych to teď zakončil a udělal pětiminutovou přestávku na změnu. Ve druhé části eh, budeme mít eh, Nordea Bank, čili jiná část Evropy a chci všem poděkovat a budeme pokračovat za pět minut. Děkuji. Okay.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 Ich bitte, Platz zu nehmen. Prosím, posaďte se. Teil zu eröffnen. Äh, Wir Přejdeme ke druhé části. Už máme seznam řečníků, který byl připraven dopředu, ale viděl jsem, že Eh, skutečně asi 30 poslanců tady sedí celou dobu, eh, je o to velký zájem, přestože máme hlasování na jiných výborech a já vám tedy velice děkuji za to, že jste přišli. Otevřu tedy druhý panel. To je záležitost banky Nordea a jsem rád, že tady mohu přivítat pana Kristensena, Serena Kristensena. Serena Kristensen který je z DR a také je investigativním novinářem ve združení ICIE. Dále je tady Matthew Elderfield, který je vedoucí pro compliance a člen správní rady banky Nordea a Johan Ekval, vedoucí personálního oddělení banky Nordea a konečně Björn Riese a Andreas Sten z Mannheimer Swartling, což je advokátní kancelář, poměrně rozsáhlá, působící ve Skandinávii. Takže jsem rád, že jste mezi námi. Pokud eh, jsem si dobře všiml, tak jste se účastnili prvního panelu a nemusím vám tedy vysvětlovat, jak to funguje. A eh, budete mít tedy každý eh, možnost vystoupit, máte každý sedm minut a pan Christensen je první na řadě. Děkuji vážení europoslanci, děkuji, že jste mě pozvali, eh, abych hovořil o úloze bank v otázce panamských dokumentů a zvláště o úloze Nordea. Mám tady eh, prezentaci stručnou a snad to bude možné přepínat. V světě daňových rájů podle mě hrají klíčovou úlohu právě banky. Je jedno, jaké, eh, jaký režim si vyberete jakožto zákazník, prostě vždycky ten režim bude zahrnovat alespoň jednu banku. A úloha banky je tedy velice důležité. Pokud chcete zastavit, aby firmy jako Mossack Fonseca a daňové ráje jako Panama přestaly skrývat peníze eh, lidí i firem, Spolu s kolegy z ICIE ze severských zemí jsme zkoumali Nordeu asi e, rok nepřetržitě a uvedu pár příkladů našich zjištění, ale nejprve několik čísel. Našli jsme více než 11 tisíc zmínek o Nordea v panamských dokumentech. Nordea měla zhruba 400 zákazníků napojených na Mossack Fonseca v minulosti a v současnosti. Obchodování Nordej s Mossack Fonseca bylo vedeno z um, kanceláře Nordej v Lucembursku. Na seznamu z bank eh, s největším počtem firm, které měly kontakty s Mossack Fonseca, obsadila Nordea šesté místo. Obecně více než 500 bank eh, zahrnovalo více než 15 000 firm u Fonseca, to jsou čísla ICIF. Ukázali jsme, že Nordea měla úzké vazby na Mossack Fonseca a také měli eh, schůzky s zaměstnanci Mossack Fonseca. Na obrazovce vidíte příklad, kdy eh, vlastně zaměstnanec Nordej řekl panamské firmě, že dny, kdy eh, v panamské eh, korporaci bylo možné využívat eh, daňové úniky, že tyto dny jsou skončeny, což vedlo experty k závěru, že někdy byly takové dny, kdy se to velice hojně provádělo. Ukázali jsme, jak absurdní ty režimy byly a že Nordea o tom věděla. Nordea napsala Monsak Fonseca několikrát za tři roky ohledně ředitele, který byl ředitelem 30 z klientů Nordei. A problémem ovšem je, že ten ředitel už je mrtvý a byl mrtvý několik let. A naposledy, kdy Nordea o tom psala, tak eh, ta ředitelka paní Scott byla mrtvá 8 let. A ten eh, e-mail také ukazuje, že to vlastně tolik nevadí. Nordea jenom chtěla vyměnit ředitele v případě, že by to bylo relevantní. A nezapomínejme, že toto jsou firmy, které na papíře se tváří jako skutečné firmy se skutečnými řediteli, eh, kteří eh, ale přitom skrývají ty skutečné vlastníky. Eh, odhalili jsme i další pochybné postupy Nordei, kdy byl požadavek na zpětnou dataci dokumentů. Toto je e-mail, kde dánský zaměstnanec Nordei v Lucembursku žádá, aby dokument byl zpětně datován téměř dva roky zpět jménem dánského klienta. Ten e-mail byl poslán v roce 2012 a chtěli dokument zpětně datovat na rok 2010. A odpověď je z Monsak Fonseca, to není problém. Dokonce mají daný poplatek, e, který se liší podle toho, jak daleko do minulosti to chcete antedatovat. A toto byl prostě jenom jeden detail a Nordea hned přiznala, že to bylo špatně v tom televizním e, rozhovoru, který jsem vedl s bývalým eh, ředitelem Nordej Rusko A potom nakonec eh, se přiznali, řekli, že to nebylo jediné pochybení a přiznali i další věci. Samozřejmě Norda není jediná, kdo toto dělá. Třetí největší banka v Dánsku, Jiske Bank, eh, byla zjištěna jak v případě panamských dokumentů, tak v případě tzv. offshore leaks. V roce 2013 jsme dokonce navštívili eh, kanceláře Jiské bank ve Švýcarsku incognito, a oni nám tehdy dali spoustu rad, jak můžeme svoje peníze schovat, že se přestěhujeme do Velké Británie, zřídíme si firmu na Gibraltaru a peníze necháme ve Švýcarsku. Ve, stejných, ve stejné sérii dokumentárních pořadů jsme také dostali radu, jak platit menší daně nebo vůbec neplatit daně. Tuto eh, radu nám poskytla jedna z největších eh, právních firm v Dánsku a také zástupci jedné z největších auditních firm eh, Y, A závěr tedy našich expertů byl, že prostě bez bank klienti nemohou ta, ty takovéto daňové režimy vytvářet protože ty předpisy jsou příliš složité. Možná víte, že Nordea po našich odhaleních provedla šetření, ale nebylo to úplné šetření činnosti Nordei v daňových rájích. Nordea zkontrolovala pouze 137 aktivních firm, které jejich klienti měli. Tehdy v Mossack Fonseca my jsme zjistili, že eh, u panamských dokumentů jenom o nich to bylo více než 400 firm. A z těch 137 firm, které Nordea prověřila, eh, zpráva banky z července loňského roku eh, ukazuje, že u téměř poloviny těch firm Nordé ani po čtyřměsíčním šetření neví, jestli vlastně platili nebo neplatili eh, daně ve správné výši. Eh, Norda uvedla ve své zprávě, že eh, nebyli proaktivní v umožňování daňových úniků, i když my a kolegové ze Skandinávie jsme poukázali na to, že Nordea nařídila schránkovým firmám nebo objednávala schránkové firmy v daňových rájích, objednávala plné moci a podobně. Norda také řekla, že začali, eh, začali sledovat tyto účty už v roce 2009, ale přitom v dokumentech je vidět, že ještě po roce 2009 žádali například o antedataci, nedělali se starosti s mrtvými řediteli a podobně. Když tedy eh, se tento eh, náš pořad objevil, tak Nordea nejprve kategoricky prohlásila, že rozhodně se nepodíleli na daňových únicích a že plnili všechny právní předpisy. Asi o 24 hodin později se omluvili, že měli reagovat dříve a nakonec ve švédské televizi stíbili, že přeruší veškeré vazby s Mossack Fonseca. Na závěr bych tedy řekl, že pokud vám banka říká, že nemohou přestat pracovat s nějakou firmou nebo přestat s nějakým uspořádáním, tak Uvědomte si, že Nordea dělala právě tohle po našich odhaleních a na, kdy se nakonec rozhodli, že přeruší veškeré vazby s Mossack Fonseca. A mě by velice zajímalo, proč Nordea neudělala přesně to též už před lety. Děkuji. Vielen Dank. Hmm. Děkujeme, pane Kristensene. Ano, na panelu to teď bylo tak, že vlastně zahajovací projev měl novinář a nyní má slovo pan Elderfield za Nordea Bank. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení poslanci, dámy a pánové. Děkuji za pozvání na dnešní zasedání že mohu přispět k významné diskusi v mezinárodním měřítku Evropského parlamentu týkající se praní špinavých peněz, daňových úniků, offshoreových společností a e, vlastních vlastníků. Já jsem hlavní compliance officer v Norden, jsem tři měsíce. A je zde kolega Johan Ekval, který vykonával oni devět měsíců mojí funkci a také vyšetřoval soukromé obchodování Nordeji v souvislosti s offshoreovými strukturami. Já bych rád se něco řekl tedy o tom, co se ukázalo ve vyšetřování z jara 2016. A to bude pro váš výbor zajímavé. Na úvod chci říci, že jakožto největší banka v severských zemích eh, uznáváme, že je naší povinností v oblasti compliance a náležitého chování. Musíme zplňovat nejvyšší standardy. A musíme uznat, že jsme zaostávali za standardy našimi i našich regulátorů média upozornila na tyto záležitosti a byly analyzovány blíže naše postupy. Chci ale také říci, že jsme se opravdu velice vážně ze situace poučili a učinili jsme velké zlepšení v oblasti standardů AML a také měníme firemní kulturu v oblasti etiky, chování a osobní zodpovědnosti jakožto doklad toho, že postupujeme opravně eh, vážně, tak eh, s pomocí firmy Mannheim Swartling, místních auditorů i další společnosti, jsme tedy na tom zapracovali. Mannheim eh, zajišťuje významný pro, profesionalismus při zdokumentování zjištění. Výsledky vyšetřování byly zveřejněny a ukazují, že zde byly vážné nedostatky v nejrůznějších oblastech implementace našich standardů v oblasti AML. A jak víte, ta je oblast, kde opravdu záležitosti vedly k regulačním sankcím. Také se ukázalo, že Norda a Luxembursko podstatě přijala interní politiky týkající se daňové kompliance, které byly přísnější než stávající legislativní prava. Nicméně nebyla dostatečně uplatňována. Nicméně šetření neukázalo žádný doklad, že by Nordea nějak proaktivně přispívala k daňovým únikům. E, na základě tohoto specifického vyšetřování jsme vypracovali příslušný akční program a program změn k řešení e, situace standardů AML u nás. A to nadále rozšiřuje náš rámec v oblasti compliance. A učinili jsme i specifické kroky. Uzavřeli jsme 111 účtů v důsledku revize v souvislosti s Panama Paper. Děláme strategickou revizi našich činností v Lucembursku a bude to znamenat zredukování naší klientské báze v souvislosti s offshoreovými strukturami. A nastavili jsme specifičtější a intenzivnější pravidla pro oblast AML a daňových úniků. Máme zde také zásadnější kodex pro pracovníky a posilujeme to od eh, sféry nejvyšší směrem dolů. Máme striktnější pravidla týkající se zákazníků s offshoreovými eh, strukturami a systémy offshoreových strukturů. Také výrazně investujeme do zdrojů v oblasti compliance a zavádění standardů v naší bance. Jsme na dobré cestě, ale stále ještě musíme nutný kus cesty urazit tak, abychom splnili maximální požadavky na compliance. Banka stále ještě řeší eh, jak učeně uplatňovat přísnější pravidla v oblasti AML. Ještě váš eh, výbor bude zajímat, jak jsme se obecně Eh, poučili. Již nyní jsou velice přísná mezinárodní pravidla AML, která budeme přísně uplatňovat, jdou ruku v ruce s vyšetřování interním i externích švédských orgánů. Povinnosti vyplývající z AML a daňového reportingu a kromě toho je ještě oblast, kde by bylo možné eh, rámec posílit prostřednictvím evropských a mezinárodních eh, struktur. Například v oblasti agresivního daňového plánování, požadavku na dokumentaci, daňový status a podobně. Tím by se mohl tento výbor zabývat. Doufám, že budeme mít příležitost o tom ještě více do hloubky eh, podiskutovat a s kolegou se těšíme na vaše otázky. Děkuji vám, pane Aldefiude. Mohli to náležitě hodnotit, tak vy jste tady učinili kroky, ale budeme se tím ještě zabývat. Pan Ryse, vy jste první, anebo pan Stein, kdo z vás chce začít, prosím, pane Ryse. z Mannheimer Swartling. Prosím, máte slovo. Mikrofon. It was on, sorry. Um, good morning. Dobré ráno, pane předsedo, vážení eh, poslanci a poslankyně, dámy a pánové. Děkuji ještě jednou za to, že jste nás pozvali, abychom se s vámi podělili o naše zkušenosti s prošetřováním eh, zapojení banky Nordea do případu panamských dokumentů. Podhalení v případu panamských dokumentů Eh, eh, Norda, její skupina pro compliance a skupina pro operativní rizika dostali pokyn od generálního ředitele a představenstva, aby se provedlo interní nezávislé šetření z privátního bankovnictví Nordeji a jeho zapojení do celého případu. Zároveň my, Mannheimer Swartling, jsme byli jmenováni generálním ředitelem a představenstvem jakožto externí vyšetřovatel. Také jsme měli kontrolovat činnost banky a já, Björn Riese, jsem tedy vedl ten projekt pro Mannheimer Swartling a pomáhal mi Andreas Stýny, který tady je se mnou. Mannheimer Swartling je největší eh, advokátní firmou, která se zaměřuje na podniky ve Skandinávii. Nemáme žádné jednotlivé zákazníky, pracujeme pouze s firmami. Eh, dříve už jsme třeba prošetřovali případ investicí Telia Sonera v Uzbekistánu eh, kvůli obvinění z korupce. A v tomto případě jsme měli dva úkoly. Náš první úkol byl na žádost eh, úřadu FSA, což je švédský regulační orgán, a jednalo se vlastně o takový přehled týkající se řízení zprávy eh, banky, řízení rizik ohledně toho, jak vlastně představenstvo a vedení banky Nordea v Lucembursku identifikovalo, kontrolovalo a zajišťovalo zprávy o transakcích offshoreových firm. A za druhé, jaká rozhodnutí vlastně přijali na základě těchto zpráv. Naším druhým úkolem bylo vystupovat jako poradce a kontrolor během šetření, které prováděla eh, skupina eh, pro compliance v Nordea a skupina pro operativní rizika. A měli jsme tedy eh, zjistit, zda přistupují k tomu profesionálně, zda závěry odpovídají zjištěním a že žádná Eh, konkrétní zjištění nebyla vyloučena ze závěru, která pak, eh, nebo ze zprávy, která byla zveřejněna. My jsme za účelem našeho šetření měli rozhovory s příslušnými osobami a vlastně studovali jsme různé zprávy, pokyny, eh, zprávy a zápisy ze zasedání představenstva od roku 2009 a dále. Celkem to bylo zhruba 880 dokumentů a mluvili jsme také tedy s dotčenými osobami. A v té úloze kontrolora nebo někoho, kdo má monitorovat, jsme sledovali pracovní postupy skupiny Compliance a skupiny pro provozní rizika eh, banky eh, Nordea. Závěry z interního i externího šetření byly předloženy na tiskové konferenci 20. července 2016 a zároveň byly zveřejněny zprávy Mannheimer Swartling a také zpráva banky Nordea a stále je možné si je najít a přečíst si je. Pokud se teď podíváme zpět, v roce 2009 Nordea Lucembursko přijala určitá opatření k navýšení transparentnosti, myslím, že už to tady zaznělo v úvodu. A e, vlastně tehdy se e, věřilo, že to je, že dělají mnohem více, než jsou běžné standardy v tomto odvětví bylo řečeno, že prostě takto chtějí reagovat na zvýšené regulační požadavky a e, že to je změna ohledně vnímání transparentnosti a daňových úniků v evropském sektoru privátního bankovnictví. E, tento proces se interně nazýval Onshore Transition. E, začalo to vlastně v roce 2009 novým etickým kodexem a pak následovaly další kroky. Bylo nám vysvětleno, že hlavním cílem této onshore transition bylo navýšit transparentnost a daňové zprávy pro daňové výkaznictví pro všechny klienty, bez ohledu na to, jestli mají nebo nemají offshoreové struktury, ale že ty, eh, ta opatření nebyla zaměřena na to, že by vlastně měly se zrušit offshoreové operace jako takové. V Lucembursku platili různé právní předpisy týkající se boje proti praní špinavých peněz, proti financování terorismu a lucemburské banky měly stejné povinnosti v oblasti AML bez ohledu na to, jestli zákazník používal offshoreovou strukturu nebo ne. Ovšem, offshoreové struktury jako takové nejsou ilegální, ale mohou být použity zákazníky, klienty jako nástroje pro praní špinavých peněz nebo pro daňové úniky a vytvářejí tedy specifické riziko, které se musí nějak řešit. Přestože čtvrtá směrnice EU o AML ještě nebyla převedena do lucemburského práva, takže daňový únik vlastně nebyl eh, trestným činem, eh, který předchází praní špinavých peněz, tak eh, i v Lucembursku se zvýšily eh, požadavky a zaměření na AML a KIC. Eh, nyní tedy několik závěrů v naší zprávě. Představenstvo a vedení Lucemburské banky věděli o rizicích souvisejících s praním špinavých peněz a daňovými otázkami obecně tak ty rizika související s offshoreovými firmami se nepožo- nepovažovaly za hrozbu jako takovou a ne- nebyly zmíněny eh, ani jako specifické rizikum ve zprávách pro vedení nebo hm, představenstvo Lucemburské banky. Eh, transakce související s offshoreovými firmami nebyly konkrétně zmíněny ve zprávách eh, pro Lucemburskou banku a to znamená, že to vypadá, že byly součástí eh, obchodní strategie a zprávy rizik eh, v bance. My jsme v našem šetření došli k závěru, že tento aspekt výkaznictví zřejmě neodrážel skutečnou situaci v bance. Kromě toho jsme zjistili nedostatky ve správě a řízení rizik Lucemburské banky, eh, což vlastně podkopávalo řádné pochopení a přehled o eh, fungování. A eh, vzhledem k výsledku obou šetřeních je, myslím, spravedlivým závěrem to, že tam byly zavedeny nedostatečné postupy a procedury, to znamená, že nebylo možné efektivně a účinně provést ten projekt Onshore Transition, zvláště pokud jde o etický kodex. Jak eh, už eh, jsem řekl, eh, skupina pro compliance a skupina pro operativní rizika v Nordeji podali zprávu o svých zjištěních na stejné tiskové konferenci. V té naší úloze monitora, kontrolora jsme dospěli k závěru, že to vnitřní šetření provedené v Nordea bylo provedeno velice profesionálně, řádně definovali rozsah, metodiku, strukturu a dokumentaci zjištění a že tady ta jejich závěry řádně odrážely eh, zjištění a že se ze zprávy nevyloučily žádné zjištěné informace. Děkuji. Děkuji. Pane Ryse, vám i oběma kolegům za úvodní prohlášení. Postup znáte eh, nejdříve oba spoluspravodové. Děkuji. Děkuji, že jste předstoupili před náš výbor. Já se budu hned věnovat vlastní věci. V Panama Papers je uvedeno, že sedm případů, kde zaměstnanci eh, Nordy žádali o antedataci a týká se to tří dánských eh, zákazníků, kdy se falšovala jejich plná moc, tak aby to bylo antedatováno z roku 2013 do roku 2010. Při interním vyšetřování jsem pochopil, že jste dospěl k závěru, že nedošlo k ničemu nelegálnímu. Tak jak může falšování dokumentů být legální? To je první otázka. Druhá otázka. Norda opakovaně uvedla, že chtěla po klientě, aby uvedli svá aktiva u svých domácích daňových orgánů. Pokud tomu tak bylo, tak proč Dorda dělala všechny ty eh, společnosti v Panamě a Severním Irsku a proč eh, najímali nominální eh, ředitele nebo jednatele, místo jako jiného, tak proč za těmi společnostmi nebyli jejich vlastní vlastníci? A Monsa Fonseca je jedna z těch právnických firm, které vytvářely tyto struktury a můžete nyní eh, deklarovat, že nespolupracujete s podobnými firmami, jako je Monsa Fonseca, při eh, tom, když pomáháte svým klientům při vytváření offshore struktur, které by možná mohly být použity pro poraní špinavých peněz a podobně. Děkuji, P. Kdo začne? Pan Elderfield? Ano, děkuji tak eh, otázka plných mocí a eh, těch vlastníků. Ano, docházelo k těm postupům, bylo o tom referováno. Myslím, že v lucemburském právu je nějak upraveno, zda to je či není trestné. Zaměstnanci vlastně nemuseli antedatovat. Nebylo to zapotřebí. V souvislosti s touto otázkou i tou otázkou, proč tam jsou ty ušerové struktury, co s nimi děláme. No, my se snažíme implementovat to, že budeme mít v pořádku témata AML, daní, daňového výkaznictví a také, že půjdeme nad rámec minimálních požadavků v souvislosti daňové compliance. Kdybychom tedy v minulosti byli lepší v oblasti AML, tak bychom výrazně zabránili těmto problémům a to by znamenalo také identifikovat zdroj těch eh, financí a ty konkrétní vlastníky, takže musíme se zde zlepšit. Kombinace AML zlepší kvality a dalších povinností znamená, že vy znáte své klienty a že je to tedy správně nastaveno i daňově. Co my chceme udělat, je zabývat se otázkou, zda je e, zde základní korporátní struktura, proč ten zákazník tu offshore strukturu má. E, v minulosti jsme zde Eh, se eh, nebyli úplně úspěšní, ale teď se snažíme zde výrazně zlepšit. A mezinárodní standardy by nám zde pomohly, kdyby bylo jasně řečeno, které offshoreové struktury jsou a které nejsou přijatelné. A pokud chcete, mohu pak ještě uvést ještě eh, další příklady. Já k těm závěrům týkajících se plných mocí existují požadavky pro několik vzájemně kumulativních kritérií, která je třeba splnit, než někdo může říci, že tedy e, eh, antedatace je trestný čin. A to klíčové, co tam chybělo podle našich zjištění, bylo e, eh, ten eh, prospěch pro toho eh, zaměstnance, který prováděl tu antidataci, ta by tam musela být, aby to bylo trestné. A po konzultaci s eh, lucemburskými právníky jsme nenašli žádný doklad, který by na něco takového poukazoval. Takže proto jsme dospěli k tomuto závěru. Nicméně my neakceptujeme antidataci a eh, vyvodili jsme náležité důsledky. Antedatace dokumentů, podle mého vnímání je vždy trestná. A pan Kofort, ještě se chcete zeptat? Prosím, máme čas. Velmi stručně, já doufám, že padělání eh, dokumentů není vůbec legální. Mě by zajímalo, jaké to mělo interní dopady po té, co k tomu tedy došlo v Norde. Vy jste neodpověděl na moji druhou otázku. Můžete prohlásit, že nebudete s podobnými firmami jako Monsak Fonseca spolupracovat v budoucnosti? to je, myslím, důležité. Vy jste deklarovali, že už nebudete spolupracovat s Mozak Fonseca, ale to je jedna ze sedmi takovýchto firm. Děkuji. No, co se týče důsledků a pro ty jednotlivce, kteří byli e, zapojeni do antidatace, e, to se řeší náležitým interním procesem. To eh, byly relativně zaměstnanci na nižších pozicích, co se týče vyššího managementu, tam budou také náležité dopady, například eh, snížení bonusů v souvislosti s, eh, s evropskými pravidly a postupy, takže jistě vyvodíme důsledky. Co se týče eh, spolupráce s obdobnými firmami, my jsme se zabývali vztahem z Monsa Fonseca a spíše než říkat Některé firmy jsou dobré, některé jsou špatné, tak otázka je, jaké struktury vytvářejí zákazníci. Mají náležité standardy AML, jaké juridikci, podléhají. A my chceme vidět, jestli je ta struktura příliš komplikovaná, jestli je tam například vícero vrstev, anebo je tam třeba nějaká asymetrie mezi daněmi a finančními toky nebo například eh, věřitelé v souvislosti s offshoreovými společnostmi. A chceme prostě analyzovat, kde to funguje dobře a kde ne, ale to je velice náročné a jak říkám, na to vlastně neexistují mezinárodní eh, standardy v oblasti corporate eh, substance, eh, není zde eh, základ legislativní v oblasti daňového plánování, tak, ale my se tomu pečlivě věnujeme a podle toho potom zjistíme, které diskuty jsou správné a které ne. Děkuji, Děkuji, mám otázku na pana Kristensena, můžu? Pan Rise, pan Steen? Takže pan Petr Ježek, spoluspravodaj, prosím. Děkuji, pane předsedo. Otázka na Nordeu ohledně jejich poboček a politik due diligence. Jak fungovaly vztahy mezi bankou a jejími pobočkami, pokud jde o due diligence? co když pobočka byla ve třetí zemi, zvláště v zemi představující vysoké riziko? E, spoléhá se Evropská banka plně na due diligence, jak byla provedena ve třetí zemi? A od vašeho interního šetření provedli jste nějaké změny, pokud jde o pobočky a due diligence? Děkuji za krátký dotaz, takže prosím. Pan Elderfield. Um. Děkuji. Abych byl upřímný, jednou ze slabých stránek, které jsme měli v minulosti, byl ten decentralizovaný přístup, kdy standardy AML se hodně lišily v různých oblastech, v různých pobočkách. A jednou z inovací, které jsme udělali, bylo právě to, nejenže máme eh, politiku pro skupinu na vysoké úrovni, ale také podrobné eh, detailní standardy pro AML, které se aplikují na celou Eh, skupinu, na celý koncern. To znamená, eh, už z povahy věci samé budeme vnímat offshoreové firmy jako vysoce rizikové. To je věc, kterou teď chceme konzistentně uplatňovat všude. A tam, kde máme pobočky s rizikovým profilem, tak jsme posílili ještě zdroje na sledování compliance a myslím si, že takové poučení pro nás je, že je třeba mít globální přístup s konzistentními standardy a podle a je třeba potom přihlížet k globálním povinnostem. Ještě jsme k tomu úplně nedospěli, nezavedli to všude, eh, ale intenzivně na to pracujeme. Já jsem pracoval vlastně jako dozorčí orgán 15 let, působil jsem i v jiných bankách a tento konsistentní globální přístup, který potřebujeme a proto na něm pracujeme. Ja, vielen Dank. Ano, děkuji. Další odpovědi, prosím. Chcete? Ne? Takže další za EPP profesor Darius Rosaty. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji vám, pane předsedo, a ještě jednou děkuji našim hostům za to, že poskytli velice zajímavý vhled do případu Nordea. Já mám několik otázek. Ta první na pana Kristensena. Já z toho mám pocit, že Eh, vlastně od nám jasně říká, že bez aktivní úlohy bank by tyto praktiky nebyly možné. A ptám se tedy, co s tím můžeme dělat? Měli bychom více regulovat bankovnictví eh, zvnější, nebo můžeme nějak podnítit eh, banky, dělat nějakou osvětu v tom smyslu, že by neměli pomáhat zákazníkům eh, vůbec s celým tímto offshore biznisem, s otevíráním účtů v offshore eh, firmách. Co tedy podle vás s tím můžeme dělat na evropské úrovni? Druhá otázka na pana Elderfielda. Co si myslíte o přístupu v Evropě, jak, kde jsou prázdná místa z hlediska praní špinavých peněz a především proč právě Nordea, nebo proč Nordea zvolila pro svou lucemburskou pobočku pro vedení eh, těchto transakcí z Mossack Fonseca. Bylo to kvůli hm, specifickým vlastnostem lucemburského daňového a bankovního prostředí, nebo to bylo vedeno i jinými důvody? Děkuji kolegovi Rosatimu. Pan Kristensen. Uh, thank you. Uh, Děkuji. Když jsme mluvili o e, regulaci, e, to musím nechat na vás. Já jsem novinář, ne politik, nemohu regulovat. Ale myslím si, že je dobrý nápad e, Eh, důsledně eh, sledovat banky, co dělají, protože na jedné straně banky říkají, že se změní, ale je třeba sledovat, zda se ta mentalita bank opravdu změnila. Eh, v té zprávě z 20. července je uvedeno, že vlastně, že dochází ke změnám od agresivního daňového plánování ke komplexnímu daňovému plánování, ale to je dosti Eh, takový vágní termín. Někteří bankovní představitelé tento výraz používali docela eh, hodně po tom, co se objevil případ panamských dokumentů. Pak tady je také otázka výměny informací, protože nestačí eh, vlastně mít nějaké dohody a podobně. Například Dánsko několik let má dohodu s Panamou o výměně informací, ale problémem je, že vlastně nejsou žádné informace, které by se mohly vyměňovat, protože oni nemají vlastníky, vlastně nemají nic, co by dánská finanční zpráva mohla k něčemu využít. A to je mezinárodní problém. Je třeba nastavit nějaké standardy a zajistit transparentnost, pokud chcete ty banky sledovat. Děkuji. Tady se na tom pracuje mezinárodně pan Elfield Parise. Thank you, uh, Mr. Chairman. Děkuji vám, pane předsedo. K té první otázce ohledně přístupu v Evropě. Já si to vnímám tak, že Evropa uplatňuje uh, výkazní standardy OECD. To znamená, pokud se mě zeptáte, jaké jsou uh, stavební bloky posíleného Eh, přístupu, to je zavedení AML a CRS, abyste věděli, kdo je zákazník, kdo je nakonec skutečný vlastník. A potom tyto informace se musí přeposílat na finanční zprávu. Takže v rámci CRS, a já si myslím, že eh, už se to částečně dodržuje díky těm postupům OECD, ale určitě by bylo možné ještě zlepšit ten politický rámec. To by bylo určitě užitečné. Proč právě Lucembursko? Lucembursko je prostě centrum pro zprávu aktiv. Bylo to vždycky i centrum mezinárodního privátního bankovnictví, takže řekl bych, že z historických důvodů se to dělalo v Lucembursku a to neplatilo jenom pro Nordeu, ale i pro řadu dalších světových bank. Ja, vielen Dank. Děkuji. Pan Rýse. Uh, eh, Rosati brought up an issue. Pan profesor je zde zmínil téma, kterému už jsme se věnovali dnes eh, dopoledne, to otázka regulace. Já si myslím, že je potřeba mít pravidla regulace a máme ji hodně, ale co nám tento skandál ukazuje, je, že v kombinaci s regulací musí zde být i ten eh, tlak z hora, ale i ten tlak od aktérů. Takže teď, když novináři toto odhalili, tak to také zvýší tlak ze strany aktérů okolo těch finančních eh, institucí. A já si myslím, že to je stejně důležité, protože pouhá regulace, pouhá pravidla by to nevyřešilo. Ano, děkuji. Pokud je o Lucembursko, tam bude vlastní samostatné šetření, protože Lucembursk má mimořádné podmínky, které nabízí, proto je to tak zajímavé. Další pan Manuel Morele, prosím. Merci, monsieur le président. Děkuji vám. Já mám tři otázky. První otázka, chtěl bych se vrátit k tomu Lucembursku a obracím se na banku Nordea. I přes to, že tedy působíte ve Skandinávii, jak jste uvedli v interním šetření, máte e, také privátní bankovnictví ve Švýcarsku, v Singapuru a také v Lucembursku. A moje otázka je velice jednoduchá. Proč tyto aktivity, které, jak připomínáte v tom šetření, e, se většinou realizují telefonicky nebo e-mailem, protože pro otevření účtu ten postup je velice jednoduchý. Proč tedy právě v Lucembursku? Vy jste říkal, že to má historické důvody, ale není to spíše z důvodu, který je uveden ve vašem externím šetření, e, že tady vlastně není e, ten specifický požadavek e, KIC, New York customer v Lucembursku a navíc banky nejsou povinny informovat své mateřské ústavy o případech daňových úniků Eh, svých klientů, tak tam se za toto je ten důvod a kdybyste se měli umístit v jiné evropské zemi, kam byste šli. A druhá otázka, to je informace, kdy, které my potřebujeme jako europoslanci, abychom mohli jednat v otázce těchto daňových schémat. Od jaké míry efektivního zdanění, efektivní daňové sazby podle vašeho eh, názoru je vhodnější eh, vlastně Eh, umistěvat ty příjmy mimo EU. My tady uvažujeme o minimální eh, daně, eh, daně z příjmu právnických osob a proto by nás tato informace zajímala. A třetí věc, zajímá mě váš pozitivní a osobní názor, když by byla daň z příjmu právnických osob 0%, zda to je vlastně znak podle vás daňového ráje, protože mezi členskými státy se o tom diskutujeme a některé státy si myslí, že nulová daňová sazba ještě neznamená, že ta země je daňovým rájem. A zajímal by mě váš názor. Děkuji. Já fil... Ano, děkuji. Ten delegovaný právní akt jsme zamítli kvalifikovanou většinou. Nulová daňová sazba v Evropě, v Evropské unii prostě není běžná a není schůdná. Tam je to 12,5%, 10% v Estonsku a Irsku. Kdo chce odpovědět? Prosím, pan Eldefield. Um, I'm not the, world's greatest expert on cook. No, já nejsem úplně největší světový odborník na korporátní zdanění já myslím, že lidé mají problém s tou definicí daňového ráje. Mm. Můžete to zvážit v souvislosti s převažující daňovou sazbou. OECD říká, že to e, souvisí s tím, jestli vlastně podporujete tu mezinárodní automatickou výměnu informací nebo ne, ale ještě tam ještě více faktorů. V souvislosti s fungováním bank, tak ještě budou mít e, síť Eh, bližší svým eh, mezinárodním klientům Lucembursko, Švýcarsko, Singapur, to má řada bank, i ty, pro kterých já jsem pracoval v minulosti. A jsou proto také historické eh, důvody v souvislosti s rozvojem naší mezinárodní činnosti. V minulosti by Lucembursko e, nemělo to zdanění v souvislosti s AML, e, to vlastně neřešila ta čtvrtá směrnice AML. A ta selhání byla velká v souvislosti s, e, s Know Your Customer a to se ukázalo v tom vyšetřování a na tom proto tehdy teď intenzivně pracujeme. Kolega, ano, já bych rád jenom poukázal na to, že naše skupinová politika v oblasti AML a Know Your Customer byla stejná v Lucembursku jako v severních zemích, takže se nějak od sebe neodlišoval ten způsob, jak jsme provozovali banku v tomto ohledu. A korporátní sazba daně to samozřejmě nějak neovlivňuje naší eh, činnost v této oblasti. A v tom interním šetření jsme také nenašli nic, co by poukazovalo na to, že by byly nějaké dohody mezi bankou Nordea a Monsac Fonseca. Takže my jsme byli prostě tím prostředníkem, který jenom činil na základě požadavků zákazníka. Děkuji, pan Ryse. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, dokud zde jsou rozdíly v daňových systémech, ať už v jedné zemi nebo mezi různými zeměmi, tak eh, jistě to bude atraktivní to, se různě pohybovat v tom systému. A já si myslím, že to tedy znamená, že tu máme otázku daňových eh, úniků a agresivního daňového plánování a vyhýbání se daňové povinnosti. A definovat tyto pojmy a jasně si říci, co pod nimi chápeme. Samozřejmě neustále se všechno mění, vznikají nové eh, struktury, nové způsoby obchodování v globalizovaném světě, takže toto je velká výzva, ale daňové úniky, na tom se všichni shodneme, E, nejsou dovoleny, není také dovoleno, aby to provozovali poradci, klienti. Když se hovoří o agresivním daňovém plánování, tak je mnohem těžší to definovat. Ano, Lucembursko a Irsko tady mají mimořádnou roli, kdy vlastně se o pouze obraty a podíly na zisku velkých firm eh, daní v těchto dvou zemích. Apple je případ, který řeší komise a další a v obou případech se dělí, daní, promiňte, jenom ty části zisku, které vznikly v té zemi, nikoli v celkové spádové oblasti, do které dodávají. To je také prostor pro jednotlivé státy členské Evropské unie. Za EKR tu mám eh, místo předsedkyni paní Lerno. Herra puheenjohtaja. Děkuji, pane předsedo. Mám otázku na pana Elderfielda eh, z banky Nordea. Ve zprávě zemí o, z bank EU zjistíme, že v roce 2015 banka Nordea měl víc než 2000 zaměstnanců v Lucembursku a to číslo se ještě zvýšilo. Řekl jste, že působíte eh, i na ostrově Man a eh, pokud je o eh, Lucembursko, tak to působilo i směrem k ostrovům daňových rájů. Zajímá mě váš odhad. Máte lepší informace o klientech? Jak je možné, že Severská banka může mít vůbec tisíc a potřebovat tisíce zaměstnanců v Lucembursku. Na druhé straně uvažuji v rámci obecné odpovědnosti eh, banky Nordea. Dodržování zákonů znamená nejen to, že banky mají právní odbory, ale také dodržují předpisy a ustanovení. A to znamená, že zákazníci nám věří a jsou v bezpečném bankovním prostředí. Pokud jde o odhalení eh, k Panama Papers, eh, tak ta ukázala, že to tak nebylo. A za třetí chci poukázat na to, že Nordea, alespoň ve Finsku, je velmi aktivní ve společenské diskuzi a eh, poskytuje informace o tom, jak by mělo finské hospodářství fungovat. Myslíte, že můžete udělovat rady ostatním teď? Děkuji. To se týká banky, takže pan Elderfield. So I think on... Tak k té poslední poznámce bych chtěl zopakovat, co jsem řekl již úvodem, že my jako banka Souhlasíme s tím, že jsme nesplnili vysoké standardy, které sami sobě předepisujeme z hlediska regulátora, z hlediska zákazníka, takže to, co říká paní poslankyně, je zcela fair. A měli bychom být posuzováni podle toho, že se jsme se snažili udělat interní šetření, že velice otevřeně jsme se eh, tedy eh, podrobili té kritice eh, našich nedostatků a že nyní tedy hodně investujeme do posílení standardů, kontrol, kontroly, compliance eh, a tím jsme se rozloučili s některými klienty. Takže opravdu tvrdě pracujeme na zlepšení svého přístupu. Chceme být ještě lepší do budoucna. Pokud jde o lucemburské transakce, počet offshoreových struktur se podstatně snížil i během let ještě před vyšetřováním. V tomto přístupu pokračujeme a potřebujeme mít ten správný počet zaměstnanců na podporu eh, transakcí i na podporu případných eh, kontrol. AML. Kdo by to chtěl doplnit, to byla celá paleta otázek, které šly stejným směrem. Co je zajímavého, atraktivního na Lucembursku? Já poskytnu odpověď za Německo. Je to způsobeno tím, že jsme dlouho potřebovali eh, než na evropské úrovni se prosadila eh, daň z kapitálových výnosů a reportingové povinnosti. A to je v souladu s tím, co tu vyznívá pro Lucembursko. Dobře. Paní Majte Ruiz za ALDE. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Nejprve taková obecná úvaha a pak dvě otázky. Pan Elderfield, vy nejste jediní. My na tomto výboru jsme viděli prostě zástupce bank, který o ničem nevěděl, prostředníky, kteří na jednou rukou pomáhali daňovým unikům, druhou rukou pomáhali státům a přitom tomu tak nebylo. A já si vzpomínám na film, který určitě také znáte, eh, Bílý dům, kde se říká, že je skutečně skandální, že i v takovýchto místech se e, objevuje hazard. E, pana pana Christensena, myslíte si, že kromě těch etických kodexů by nebylo efektivnější, kdyby se na banky a finanční ústavy objevily, e, uvalily sankce typu třeba zrušení licencí v případě, že působí v oblastech, které Unie považuje za oblasti, které nespolupracují? Dále Myslíte si, že by třeba bylo možné potrestat i tím, že se jim znemožní přístup k financování od Evropské centrální banky? Děkuji. Kdo odpoví? To je otázka, která jde nad rámec. Pan Kristensen. Oh, Děkuji. Myslím si, že pan Elderfield by měl odpovědět. Já nemám úplně uh, nic, co bych tomu mohla říci. Prosím, pane Elderfielde. Myslím, že ty sankce jsou poměrně přísné a ještě se zpřísnily. Uh, a toto není oblast samoregulace v nějakém rozsáhlém měřitku. Existují tedy směrnice proti praní špinavých peněz, které jsou v tomto celkem vymluvné a jak jsem říkal, my jsme vlastně nesplňovali ty minimální eh, předpoklady dle právních předpisů a jsme si toho vědomi a pracovali jsme na tom. Teď se tady snažíme vytečit si vyšší standardy, jak bylo řečeno, je tady AML, CRS, a teď je tedy otázka, zda mm, výbor má nějaká očekávání od bank ohledně daňování, eh, agresivního daňového plánování, protože to nespadá pod ta pravidla proti praní špinavých peněz. My samozřejmě zkoumáme, jak postupovat. Jak se slyšeli už na dřívějším panelu, diskutuje se o tom, zda daňové eh, úniky mají nějakou hranici. Eh, my máme vlastní iniciativu, snažíme se nějak vyhodnotit tuto složitou oblast a vlastně mít přístup, který by byl ještě nad rámec těch právních eh, požadavků na AML a KIC. Pane Elderfielde, pokud mohu doplnit, v odpovědi na eh, otázku pana Kofoda jste řekl, že jde o mezinárodní kritéria pro agresivní daňové plánování. O co tam půjde? Děkuji. I think, uh... Myslím, že je tady třeba zvážit několik věcí. Myslím, že tady máme definici OECD, ale to není zakotveno v žádném zákoně. My se zabýváme tím, jak vlastně složité jsou jednotlivé vrstvy těchto uspořádání, zda existuje symetrie mezi daňovými toky, mezi těmi strukturami, ale především jde vůbec o to otázku eh, struktury korporace korporací, co je, je přípustná struktura a co není přípustná struktura. Je třeba, aby tam prostě bylo představenstvo eh, nebo požadavek, že se vlastně třeba vedení každoročně schází nebo příslušnost k určité jurisdikci. Byla tady ta eh, otázka na toho ředitele, který vlastně eh, vedl celou řadu firm evidentně to nebylo správné. Samozřejmě je to oblast, kde je obtížné definovat, jaká je vlastně podstata té, té firmy a samotná banka sama o sobě to letkdy není schopna udělat. Děkuji. O Mosak Fonsek tam byl zaměstnanec, který eh, šefoval skutečně tisíci firm. Zaguje teď Matt Kasi. Eh, Děkuji. Několik navazujících otázek na zástupce Nordej už zde zaznělo. Byla zde kritika týkající se interního šetření, které vzniklo po zveřejnění Panama Papers. To, že to bylo ve spolupráci s domácími vlastně eh, aktéry a KPMG. A nebylo to příliš otevřené a nebyly zjištěny žádné trestní věci, ale co je důležité, je, že se vlastně vyšetřovaly jenom ty offshoreové struktury, které byly přímo nějak propojené s Monsa Konceka a nebo s panamskou jurisdikcí. Takže z 562 offshoreových eh, zákazníků jich bylo jenom vyšetřováno 129. A interní vyšetřování doporučilo, že by se postupně měli zanalizovat i ostatní offshoreoví klienti Nordy, zda nedochází k daňovým únikům. Můžete nám k tomu něco říci? Došlo zde k nějakému eh, pokroku v oblasti těch 400 původně nevyšetřovaných klientů a můžete nám něco říci, eh, jak eh, by bylo procentuální zastoupení v celkových aktivech, které zastupují tyto klienti a jsou tam vidět nějaké vzorce v souvislosti s offshoreovými firmami, specifické jurisdikce nebo specifické e, právní firmy, které se objevují zas a znova. A Zda výsledky šetření budou zveřejněné a pokud ano, kdy. Děkuji. To byla otázka směřovaná na Nordeu v souvislosti také eh, s těmi případy Mosa Fonseca a ostatními, protože Mosa Fonseca je jenom takový symbol toho problému. Děkuji já požádám kolegu Johana, aby něco řekl blíže o tom interním vyšetřování a jeho intenzitě, protože já jsem tam tehdy ještě nepůsobil ve společnosti, ale některé ty závěry opravdu byly eh, velice jasné a tvrdé pro banku její vztah k AML uveďme se to do Tak Máme 11 milionů zákazníků, se 8 tisíc v lucemburské pobožce, 560 má nějaké offshoreové prvky, takže my jsme prioritně hleděli na ty, kteří měli Panamu a Mosa Fonseca. Analyzovali jsme, analyzovali jsme jich 111, ještě probíhá analýza těch dalších a mezičas jsme nastavili ta přísnější AML pravidla, takže nyní vlastně tu analýzu eh, provádíme podle toho přísnějšího standardu a i z toho daňového hlediska posuzujeme ty korporátní struktury. Ještě nejsme hotoví, pracujeme na tom, bude to ještě několik měsíců trvat, chceme to dělat eh, řádně a s velkým odhodláním. Děkuji, pan kolega, děkuji. Dva komentáře. Za prvé, rozsah šetření. My jsme napřed to museli zvážit a sice, jestli to vzít najednou a prošetřit všechny offshore struktury, anebo jestli bychom se měli zaměřit na ty, kteří měli nějaký vztah k Panamě. A my jsme tady zvolili samozřejmě tu druhou cestu, podívat se na offshore struktury v Panamě a nebo zřízené firmou Mossack Fonseca a nechtěli jsme, aby to šetření trvalo nekonečně dlouho, proto jsme si sami stanovili velice přísný termín a že každá offshoreová struktura a každý ten eh, vlastník té struktury, který byl mm, zákazníkem Nordej, bude prošetřen a mm, složka uh, e, Know Your Customer mohla mít 100 stránek, ale také 1000 stránek. Byla tam korespondence z mnoha let mezi zákazníkem a Nordeou, byly tam papírové dokumenty týkající se uh, zdrojů, cíle offshoreových společností, otázka zda tomu cíli odpovídá Eh, náležitá offshoreová struktura a podobně. A to tedy eh, zaměstnalo na 25 compliance officers a vlastně nějakých eh, mnoho měsíců pracovali 24 hodin denně, aby se tím prokousali. A také jsme se zavázali k tomu, že v dalším kroku prošetříme eh, každou z offshoreových struktur eh, z Lucemburska z hlediska daňového i z pohledu AML. A celkové množství aktiv v offshoreových strukturách odpovídá dvěma procentům eh, všech aktiv spravovaných Lucemburskem. Je to nějakých asi 200 milionů eur a celkem v Nordeji je to 300 miliard zpravovaných aktiv. Dobře, děkujeme za... Já bych měl prozbu, abychom si uvědomili ty rozměry. Nordea zatím nám neposlala e, své písemné příspěvky. Pokud byste nám toto mohli tedy ještě dodat písemně, přehled vašich kroků, bylo by to užitečné. A nyní za zelené Heidi Hautala. Very much, chair. Um... Of course we are here as, as law. Děkuji. Jsme to jako zákonodárci, ale já chci osobně říci, že můj otec byl bankovní manažer v Nordeji 25 let, takže já jsem vyrůstala v podstatě s Nordeou vlastně do září loňského roku, kdy jsem začala tady ukončovat svůj vztah s Nordeou z důvodu, který zde dnes diskutujeme. A tak já se chci zeptat, přišli jste o nějaké jiné klienty ve své aktivitě? Přišli jste o více klientů než jenom o mě ze svých 11 milionů zákazníků, protože eh, vlastně byla poškozena reputace i společnosti a vašich zákazníků. Také je škoda, jak říkal pan předseda, že jste neodpověděli na písemné otázky, které vám náš eh, výbor zaslal a doufáme, že brzy vaše odpověď písemnou obdržíme. Dále bych chtěla vědět v souvislosti s dalším vyšetřováním, které bude probíhat, kdy prošetříte a zveřejníte výsledky toho, jak fungovala vaše pobočka ve Švýcarsku a možná také na ostrově Men. V této souvislosti to nám stále chybí. Dále by mě zajímalo toto. Eh, vaše interní zpráva vlastně poukazuje jenom na vinu lokálních zaměstnanců v Nordea Luxemburg a proč eh, zodpovědnost za eh, není kladena těm oddělením pro clients a operační riziko, když náplně práce to bylo, vlastně eliminovat tyto věci. A byla bych docela ráda, kdyby člen představenstva pan Varuš zde předstoupil, aby vlastně zde zaznělo z úst eh, nejvyšších představitelů o due diligence náležitém provádění due diligence. Několik kolegů už se na to ptalo, zvláště pan spoluzpravodaj Kofot, na ty další poskytovatele korporátních služeb. Kdy zveřejníte seznam těchto ostatních eh, poskytovatelů služeb, kromě Mossack Fonseca, a jaký typ vztahů jste s nimi měli, eh, které mají relevanci pro tento výbor. Děkuji. Děkuji. To je oprávněná otázka na Nordeu. Kdo začne? Pane Kval? Eh, ano, já začnu. Velice mě mrzí, že paní poslankyně odešla z naší banky Nordea. E, to nás samozřejmě mrzí. Myslím, že už jsme řekli, že nejdůležitější je řešit otázky compliance a mít spokojené zákazníky. Spokojenost zákazníků je pro nás samozřejmě důležitá. Čistá čísla ukazují, že počet privátních zákazníků v bance narostl během dotčeného období. Někteří zákazníci odcházejí, ale poměrně hodně jich zase přichází. To platí pro jednotlivce i pro firmy. Pokud jde o Švýcarsko, Transakce privátního bankovnictví ve Švýcarsku byly také předmětem všetření, takže závěry mm, a postupy ve Švýcarsku e, jsou tedy popsány. Pokud jde o ostrov Man, e, tam jsme to prodali v roce 2010. Děkuji, pan Elderfield. Jenom ještě stručně e, odpovím paní poslankyni pokud jde o korporátní služby, provádíme politiku due diligence. To jsme dělali i u lucemburských transakcí, ale to neznamená, že prostě Monsak eh, Monseka je špatný a Elderfield je dobrý. Tam jde o zjištění, jaká je struktura, jaká je ta konkrétní struktura, zda je příliš složitá, zda je smysluplná. Eh, a pokud někdo tím testem neprojde, tak s nimi prostě nespolupracujeme. Jak už jsem říkal, je důležité, aby byla odpovědnost vlastně e, těch vrcholných manažerů. Může to být třeba i finanční odpovědnost a bereme tedy compliance velice vážně. A snažíme se, e, nebo to současné vedení se hodně zaměřuje na vysoké standardy plnění právních předpisů. Hodně se do toho investuje. Asi před dvěma lety zhruba 100 lidí se zabývalo otázkami praní špinavých peněz a dnes už jich je tisícovka. Máme také mezinárodní experty v bance. Úplně jsme přepsali své standardy týkající se praní špinavých peněz. Máme lepší informování managementu, lepší sledování transakcí, takže je tady skutečně velká angažovanost v tom, že chceme ty eh, standardy pro sledování právních předpisů vylepšit. Děkuji. Škoda na pověsti je v severní Evropě určitě vyšší než v dalších částech. Pan Sen a pan Kristensen. Děkuji, pane předsedo. Já bych jenom chtěl doplnit, pokud jde o interní odpovědnost, eh, Pan Eldefield eh, už k tomu eh, něco řekl, k těm interním sankcím. A kromě toho jsme velice kritizovali vedení Nordej v Lucembursku. I vyplývá to i z těch výsledků šetření, které jsou uvedeny ve zprávě. Ze šetření jasně vyplývá, že také vedení a představenstvo firmy musí za to nést odpovědnost a nesou za to zodpovědnost. Vielen, vielen Dank. Ano, děkuji. Takže pan Kristensen, pan Riese. Ano, já mám jenom takovou návaznou otázku na Nordea, protože jak jsem to pochopil, ty offshoreové eh, aktivity prostě eh, uh, už pro vás nejsou tak, uh, nebo nejsou pro vás tak důležité, protože si vyděláváte více peněz jinde, to říkají jiné banky. Tak proč to pořád nabízíte, když to je pro vás tak nedůležité? Proč pomáháte svým zákazníkům něco takového dělat? Eh, vy říkáte, že přestanete nebo přepráte vazby s Moncek Fonseca, ale zřejmě to děláte i dál. Proč tedy v tom pokračuje? Dovolíte napřed pan Riese, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem jenom chtěl doplnit, že ta zpráva, nebo zprávy jsou k dispozici a členové výboru asi neměli ještě možnost tyto zprávy přečíst, ale jsou poměrně stručné a velice výmluvné a vedou se tam diskuse právě i o struktuře, správní struktuře společností, takže bych ještě jednou na ty zprávy odkázal protože vám určitě pomohou a celá otázce porozumět. Vycházím z toho, že je dostaneme k dispozici. Kolegyně Hautala to také o to požádala právem. Pane Elderfielde, vy jste chtěli ještě něco doplnit na pana Kristensena? Ano, velice rychle, pane předsedo. Myslím, že je, musí být jasné, že neříkáme, že přestáváme spolupracovat jenom s Monsak Fonseca. My provádíme teď přísnější standardy proti praní špinavých peněz. Chceme posilovat vlastně tu kontrolu a chceme posilovat standardy daňového due diligence. A už to vedlo k tomu, že jsme se rozloučili se 111 zákazníky, někteří byli napojeni na Fonseca, někteří ne. A my doufáme, že do budoucna to povede i k omezení offshoreových zákazníků. Ale jak říká ICIE na svých stránkách, eh, i offshoreové struktury mohou být legální a přijatelné. Někteří naši zákazníci o to mají zájem a my je v tom podpoříme. Tady jde o to najít vlastně přístup, jak pomocí pravidel AML a due diligence oddělit vlastně to zrno od plev. Ano, děkuji. Markus Precel za ENF. Ano, Chci se zeptat pana Kristensena. Máte nebo našli jste eh, informace o tom, že z těch offshoreových eh, zdrojů peněz šly eventuálně peníze politickým stranám, zejména v EU? A druhá věc, a já se to pokusím, pane Elderfielde, nebo jinak, jsem třetí, kdo se o to pokusí, pane Elderfielde. Vy jste uvedl pár čísel. V Lucembursku máte méně než jedno promile svých zákazníků. Pokud vezmeme offshoreové klienty, tak hovoříme o 0,05 vašich zákazníků. To jsou čísla, která jste sám uvedl. A tvrdíte, že celkem se jedná o 200 milionů euro, čili ani eh, milion euro na zákazníka. To je, jak už kdysi řekl eh, jeden z váš známý německý kolega, to je nic. V Lucembursku eh, nemůžete eh, redukovat personál tolik, protože tam máte spoustu úkolů v oblasti compliance. Ptám se, nebylo by rozumné celý, celou, celý ten sektor lucemburský a offshoreový okamžitě zredukovat a Ptám se proto ještě jednou, je pravda, že offshore, záka- offshore zákazníci, to je 1 milion euro, Vysvětlete nám obchodní model, nebo co jste vydělali, kolik vyděláváte eh, na offshoreových klientech přes Lucembursko, proč se vám to vyplatí. Děkuji. Kdo bude odpovídat? Pan Christensen jako první, pan Elderfield potom. Um, Já budu stručný. Jestli tedy máme doklady eh, o tom, jestli peníze šly do po- politiky a EU, je to možné, ale nevíme o tom. No jo, ano, otázka ruských bank, těch se také budeme ještě ptát na toto téma. Pane Lederfield. Co se týče naší lucemburské činnosti, tak ten typ těch aktivit je standardní, jako každá mezinárodní soukromá banka. Od půjček, zprávy aktiv, zprávy bankovních účtů, množství aktivit se snížilo. Myslím, že u těch offshoreových tam to bylo před dva, předtím, dva roky předtím 12, pak to bylo nějakých 515 a postupně to klesalo dále, toto množství, ale musíme si jasně uvědomit, že FATF a ICIJ uvádění, že offshore může být také legitimní přístup. Máme některé zákazníci, kteří mají offshoreové společnosti jsou legitimní. Musíme zanalizovat AML, daňové úniky, musíme to udělat řádně, ověřit, že mají dobrý důvod, protože mají takovéto účty. Pane Kval, jenom stručně bych to doplnil. Já doufám, že jsme zde jasně dali najevo, že se zaměřujeme na dodržování daňových povinností a AML a že jde o to zajistit, že opravdu eh, se cítíme, tak říkají, dobře při činnosti s každým klientem a opravdu tvrdit, že to není nic, to nesvědčí o respektu. Máme obrovské množství klientů a v podstatě každý klient z hlediska celkové části je malý, ale jde potom o Eh, celkové eh, vztahy se zákazníky, kteří z nás dělají potom silnou a dobrou banku. Jistě ano, ta čísla by bylo třeba ještě objasnit. Bylo by opravdu dobré, kdybyste nám je poskytli písemně. Protože Lucembursko je e, sídlen z různých důvodů, nejenom z offshoreových, ale i z oblasti daňových rozhodnutí, což nás také zajímá. A v další je Tomas Mann. Ano, já mám ještě otázku na pana Elgerfielda. Vy jste eh, od listopadu 2016 ve firmě a jako šéf odboru compliance nevidíte asi všechno, ale máte obrovskou odpovědnost eh, v této firmě, aby všechno fungovalo. Váš šéf tehdy řekl začátkem roku 2016, že to jsou pouze ojedinělé obchodní kontakty s firmou Mossack a ta, ta, mohlo by se jednat, se říkalo o nějaké daňové úniky, ale nicméně se ukazuje, že je to 11 tisíc eh, případů, eh, kdy je banka jmenována a je to více než 400 kontaktů s klienty. Takže ta čísla, která tu teď zazněla, vy jste říkali 11 milionů zákazníků, 25 tisíc eh, zákazníků opustilo banku. Eh, samozřejmě, eh, není zákazník jako zákazník. Jaká opatření uděláte v oblasti firmní klientely, nové standardy, nový eh, globální přístup, to jste také zmínil, anebo kontrola praní peněz, standardy. Jak se bude odlišovat váš koncept od dosavadní zprávy, která evidentně nefungovala zas až tak dobře? A pokud je o informace zaměstnanc, u zaměstnanců, preventivní přístup, školíte je. A poslední otázka. Máte nějaký etický kodex, který budete implementovat eh, v celém tom procesu obchodním a personálním? Děkuji. Děkuji Tomasu Manovi. A slovo dávám bance Nordea. A ještě, než budete odpovídat, mám tu na seznamu za SAD Ole Ludvíksona A pane, Lukasi, pane Luko, vy jste se hlásil v rámci Catch Ne, pak je tu paní Žolí a paní Komes, obě místo předsedkyně Catch the Prosím. Uh, Děkuji vám za otázku. Ta zpráva, která byla publikována loni v červenci, byla velice sebekritická v oblasti eh, AML. A tehdejší management byl tedy ochoten veřejně uznat, že tam byly vážné nedostatky eh, v lucemburské činnosti v oblasti AML, eh, v oblasti Know Your Customer v oblasti due diligence, monitoringu transakcí a že některé eh, tyto aktivity tedy byly velice zvláštní a nyní tedy banka velice otevřeně přiznala slabé stránky a byly také sankcionovány. Ehm, musíme zde odvést hodně práce, patří k tomu i školení, Měli jsme mnoho školení v oblasti AML, další ještě probíhají. Jde o to, aby ti kolegové, kteří pracují v této oblasti, věděli, co se od nich očekává v oblasti Know Your Customer. Není to vždy jednoduché zjišťovat eh, zdroje financí. A na, na, máte naprostou uh, pravdu, nejde to řešit jenom tím, že se budou zavádět pravidla. Jde o to zavést určité chování. Nejde o to, co můžete dělat, ale co máte dělat. A to znamená compliance, to znamená i management, to znamená i tlak zhora na tyto věci. Proto nyní máme mnohem širší a přísnější etický kodex, kde říkáme všem pracovníkům, musíte dodržet pravidla a musíte také myslet, musíte myslet na to, co je správné, jak se máte správně chovat. A to platí pro Nerdeu i každou jinou banku. Pane když se jste chtěli něco ještě doplnit? Prosím, máte možnost. Nechtěl, dobře. Tím se dostáváme ke kolegovi Ole Ludvíksonovi. Děkuji vám, pane předsedo. Jsem rád, že jste přišli mezi nás. Něco z toho, co jsem chtěl říct, si už zde možná zaznělo. Když byly zveřejněny panamské dokumenty, tak bylo řečeno, že tedy bude i hned ukončena spolupráce z Mozart Fonseca a že už rok 2009 a daňové ráje a spolupráce s nimi je už ukončená kapitola. Ale v roce 2010 se objevuje v zápise o setkání s Monsak Fonseca, že proběhlo v dobré pozitivní atmosféře, že se těší na další spolupráci a ve filiále v Lucembursku se ukázalo, že schránkové společnosti jsou nadále zajímavé, ale pouze v kombinaci s dalšími konstrukty, protože by to také mohlo být docela drahé mít velmi bohaté zákaznice, zákazníky. V roce 2013 potom Mossack mm, Fonseca eh, signalizoval, že Chtějí zlikvidovat většinu těch schránkových eh, firm v Panamě, ale zajímají se zde například o Maltu, kde je pouze pětiprocentní daňová sazba pro bohaté zákazníky Nordy. A zdá se, že tedy Panama ještě běžela paralelně a v roce 2015 potom eh, vlastně vznikla nová schránková společnost pro jednoho zákazníka a švédská televize také doložila, že stále ještě je 100 registrovaných firm. Ty jsou tedy registrované nadále. No a já se chci zeptat, jestli můžete tedy mm, zcela jasně říci, jak zajišťujete následné kroky jak zajišťujete follow-up, že opravdu ty standardy, které zavedete, budou dodržovány. A chci se zeptat, zda tedy eh, schránkové společnosti v daňových rájích jsou minulostí, a nebo toto provozujete nadále. Já jsem kdysi pracoval ve velké švédské společnosti, a byl jsem tam i v dozorčí radě a tak jsem udiven, že o tom třeba vůbec nevěděla dozorčí rada, o tom, co se děje. Dozorčí rada to je přece vlastně ten orgán, který rozhoduje. A také auditor musí informovat dozorčí radu, aby se jasně řeklo, toto nefungovalo, toto fungovalo lépe. Byla taková diskuze na dozorčí radě, nevím, jestli o tom můžete od... na tom můžete odpovědět vy, je to důvěrná záležitost, ale přesto se ptám. Tak eh, prosím o stručnou odpověď, už nás tlačí čas. No, ono zaznělo vlastně více do otázek. Ano, je správné říci, že Panama Papers ukázala, že sice banka zavedla tak vysoký standard v roce 2009-10, etický kodex, ale e, při vlastní analýze banka sebe kriticky uznala, že nedodržovala pravidla, která dodržovat měla. E, s Mosa Fonseca už se nespolupracuje. Co se týče dozorčí rady, tak e, kolega z právního oddělení, ti se zabývali hlavně otázkou dohledu a stavili se k tomu velice kriticky a myslím, že to veřejně známo. E, my jsme odešli z ostrova Man, z Kajmanských ostrovů a podnikli další kroky, takže pracuje se na tom. A e, intenzivně pracuje oddělení compliance. Děkuji, pan Ryse. Děkuji vám, pane předsedo. V té naší zprávě říká, se říká uh, Lucemburská rozhodčí uh, eh, rada Nordea. V, od roku 2009 se jeví, že jakoby offshore struktury korespondovaly s eh, business strategií Lucemburské banky. Takže je to otázka toku informací, o kterém se zde jasně hovoří v té zprávě o vedení společnosti. Děkuji, ano, my tu zprávu pak také obdržíme, budeme do ní mít vhled. Tři osoby se hlásí do každý a ještě jsem zapomněl Hajdu Autolu. Eh, jsme na tom dobře. S časem byl bych rád, kdyby se eh, vzaly otázky najednou jako první paní Eva Žoli, pak Anna Gomáš a pak Heidi Houto. Já mám nejprve jeden komentář. Vy jste říkali, že jste se poučili, a že tady z toho poučení vy jste vyvodili závěry a jednáte podle toho. Co si máme myslet o zlodějích, kteří byli přichyceni při krádeži a řekli by nám, tak my jsme se z toho poučili a polepšíme se. Kde je vlastně nějaká, nějaký trestně právní aspekt těch činů, které podle veřejnosti byly zjevné v případě Nordea? Jaké zde byly uděleny postihy? Možná eh, tedy se změnil přístup po naučení, dobře, ale my o tohle už nemáme zájem. My chceme, aby byl prostě někdo potrestán, někdo, kdo umožňoval zřízení těchto offshoreových firm a kdo vlastně zbavil Norsko, Dánsko a další země daňových příjmů. A mě by zajímalo, kolik lidí bylo potrestáno. Já mám pocit, že toto je uspořádání, kdy se vlastně snažíte krýt, co se stalo protože dobře víte, že pokud by se to vyšetřovalo trestně právně a byli byste vlastně spolupachatelem daňového úniku, tak byste byli odpovědní i za peníze, o které stát přišel. Takže tady to je velké téma pro vás a že vlastně počet lidí v oddělení compliance vzroste z dvoustovek na tisíc, to je prostě cena, kterou musíte zaplatit za to, že jste to předtím neřešili a nebude to důvěryhodné, pokud nebudou žádné postihy. A ještě bych chtěla říct Běrnu Rizemu a Andrásu Šténovi, já se obávám, že vaše právní firma přijde o důvěryhodnost, když také nenajdete žádné postihy. Dobře, dvě minuty, paní kolegyně Ana Gomeš. Dicado Colo was a gentleman. Dicado Kolo byl pán, který zřídil společnost Melbourne Investment v Nizozemsku. Mm, Victor, ty koupili Victoria Holdings v Nizozemsku, koupili Victoria Limited na eh, Maltě eh, a zabývali se klenotnictvím. Tento člověk není nikdo, narodil se v Kongu, má za manželku dceru konžského prezidenta a také to byl dánský občan, protože jeho matka byla dánka. Jak přistupujete k člověku v této situaci? Berete ho jako politicky exponovanou osobu nebo jako běžného dánského občana? Jak vlastně provádíte svou eh, due diligence, pokud jde o PEPS? kupujete si seznam těchto osob, nebo bylo by pro vás dobré, kdyby byl oficiální seznam těch politicky exponovaných osob? Třeba na Ukrajině nevládní organizace vytvořila seznam těchto politicky exponovaných osob a e, Používáte jej při e, provádění kontroly zákazníka a co děláte, když zjistíte, ne offshoreové činnosti, ale vlastně onshore činnosti, které také jsou součástí praní špinavých peněz, když něčemu takovému dochází v Evropě. Dobře, Heidi. Děkuji. Nejprve návazná otázka na Nordea. Eh, už jste prošetřovali offshoreové činnosti švýcarské pobočky, ano nebo ne? A potom na Mannheimer. Myslím, že je velká výsada mít vás zde a vy jste už mluvili o tom, že také se zabýváte skandálem Talasoria a dalšími významnými korupčními skandály skandinávských firm. Vidíte nějaké shodné rysy mezi Nordea, její zprávou a Telia Sonera? A jaké by byly vaše návrhy ohledně toho, jak eh, vrátit do hry ty eh, klasické dobré skandinávské standardy dodržování zákona. Děkuji. Teď uzavírám otázky a než budeme odpovídat, tak podle mých informací na seznamu Transparency International jsou čtyři severské státy v čele, vedle tří členských států Dánsko, Švédsko, Finsko, také Norsko, pak následuje Singapur a pak Nizozemí. To znamená, že ztráta důvěry je mimořádně velká, když no, severské státy ty severské standardy nedodržují, jak řekla paní Hautala. Takže teď odpovědi, pan Elderfield začne. As, as I said at the outset. Tak jak jsem říkal úvodem, víme, že Eh, se od nás očekávají vysoké standardy, jako od skandinávské banky, a my jsme jim nedostáli. Eh, k tomu, co říká paní Žoli, my souhlasíme, že je třeba, aby někdo nesl odpovědnost. Hovořila jsem o postizích z hlediska otázky eh, plných mocí. Hovořila jsem o tom, že je třeba, aby byly finanční dopady pro vrcholné vedení. Je tady otázka i trestně právního aspektu. My jsme našli pouze jeden možný trestně právní aspekt v našem vyšetřování, ale je pravda, aby, i aby se banky snažily zlepšit, protože to je jediná cesta, jak vlastně uspokojit jak naše zákazníky, tak společnost jako celek. A proto my jsme rádi, že jsem přišli a vysvětlili, jak k tomu přistupujeme. Máme screening těch politicky exponovaných osob, nemůžu hovořit konkrétně z hlediska důvěrnosti, Myslím, že máme dva seznamy, ale nejsem si jistý, jaké seznamy to přesně jsou. Samozřejmě u těchto osob je třeba větší zkoumání, posílená due diligence. A pokud jde o onshore, offshore, tady máme velice jasné povinnosti, musíme to prošetřovat sami a podezřelé transakce musíme hlásit úřadům. Ke švýcarské eh, pobočce odpoví kolega. Ano, tato pobočka byla zahrnuta do toho interního vyšetřování a v roce 2009 jsme tedy řekli, že jsme přestali spolupracovat s Monza Fonseca. To, ehm, to bylo asi nějaké nedorozumění. My jsme řekli, že tehdy tedy vzniká nový etický kodex, nové požadavky, ale ne, neprohlásili jsme, že by jsme ukončili spolupráci s Monza Fonseca. Děkuji, pan ehm, Děkuji, pane předsedo. Myslím, že mohu odpovědět na obě otázky. My v Evropském společenství máme to štěstí, že máme dobře fungující právní systémy. Pokud jde o finanční odvětví, máme finanční zprávu, která se tím zabývá, máme regulaci ale také tady je samozřejmě ta trestně právní otázka státní zástupci, kteří pracují. Pokud jde o případ Telia, um, pracovali na tom státní zástupci z různých zemí řadu let a pokud jde o panamský případ, regulační orgány se tím také zabývají. Takže osobně já se domnívám, že toto je tedy v hledáčku těch příslušných úřadů. A jak už říkal eh, Andra Sten, já myslím, že my přispíváme k transparentnosti a tím přispíváme i k tomu, že ty firmy jak Norda, tak Telia, když už o nich máme mluvit, eh, se stávají vlastně určitou takovou platformou pro posílení jejich vlastní vnitřní kontroly i v tomto regulovaném prostředí. A shodné rysy tam jsou je tam hodně rozdílů, ale jsou tam i shodné rysy. A myslím, že tím nejzjevnějším shodným rysem je eh, nedostatek vlastně eh, toho vodného přístupu z těch vrcholných eh, vrstev a otázka toho, že třeba existují rozdílné názory na to, jak by to tam mělo být uvnitř řízeno. A to je věc, kterou se dnes ty firmy snaží změnit, snaží se změnit tu mentalitu, než jakou jsme zjistili v tom vnitřním i vnějším vyšetřování, které proběhlo a které tedy vyústilo v ty zprávy z léta. Nevím, jestli András k tomu chce ještě něco dodat. Já souhlasím s tím, co jsi říkal a pokud jde o těch šablon, ano, jsou tam shodné rysy. Mluvili jsme tady o bezúhonosti, to je klíčová věc a Eh, věc důležitá pro to eh, vyšetřování, že skutečně jsme konstatovali nedostatek takovéto mravní bezúhonosti, nedostatečnou eh, zprávu, nedostatečnou kontrolu. A potom to bylo tedy spíše systémové, byly to systémové špatné kroky, než by to bylo individuální pochybení. Ano, určitě tam jsou shodné rysy a šablony, které tam lze nalézt. Také můžeme říci, že z toho našeho šetření se ukazuje, že firmy, které vyšet, byly vyšetřované a zkoumané ve sdělovacích prostředcích, nakonec to vedlo vlastně k jejich eh, zlepšení a jsou potom mohou být i vzorem pro ostatní. Ano, samozřejmě, bohužel někdy eh, vlastně eh, k tomu přispělo to, že ta firma byla propírána v médiích, ale nakonec to může mít i pozitivní důsledky. Děkuji. Chci všem poděkovat. Zmínili jsme se o mnoha otázkách, ne všechny odpovědi byly ale uspokojivé, bude to ještě, dostaneme to písemně. Na toho tématu se budeme držet a dnešní zasedání chci tímto ukončit. Všichni kteří byli pozváni, nepřijeli. Sekretariát upozornil zejména na to, že supervizoři bankovní asociace odmítli přijet a kolega Sven Giegold požádal o to, aby mohl e, k tomuto tématu ještě něco říct na minutku. Minutka mi stačí, děkuji. Já bych prostě se chtěl podělit o toto. Momentálně jsme v okamžiku vyšetřování, kdy vidíme určitou systematickou obstrukci a myslím si, že to bychom neměli akceptovat. V čítárně v podstatě máme k dispozici jenom ty staré dokumenty a těch několik málo nových je výrazně začerněno i v takových záležitostech, kde to nemusí schvalovat členské státy. Neobdrželi jsme e, písemné odpovědi e, všechny, i když máme právo na to je obdržet. E, viděli jsme zde zástupce společností, děkujeme, že jsem dorazili, ale mm, on, oni nejsou mimo jiné ti, kdo jsou zodpovědní, ale ti, kdo nyní vlastně řeší tu věc. Ale ti lidé, kde mají tu skutečnou zodpovědnost, by se zde měli objevit. Na Maltě jsem například nikdy nebyl svědkem toho, že by eh, vnitrostátní parlament nereagoval na požadavek setkat se s evropskými kolegy a není přijatelné, že kolegové z Malty nereagují na naše pozvání. A myslím, že nyní musíme zintenzivnit také náš tón a musíme dát najevo, že očekáváme, že všichni partneři, s kterými spolupracujeme, zareagují na naše poznámky, pozvánky a dodají nám ty podklady, na které máme právo. Ano, děkuji, na tom jsme o tom jsme hovořili i o, na setkání posledním koordinátorském a ještě nás čeká návštěva Malty. A jsme v kontaktu s malskými úřady Eh, bývalými členy Evropského parlamentu i kolegy na Maltě. Ještě jim necháme chvíli čas. Dnes eh, se už začne konat eh, první fact-finding mission v Londýně. Děkuji vám za disciplínu, děkuji také tlumočníkům i za jejich přesčas, děkujeme všem účastníkům za zajímavé prezentace. Uzavírám toto zasedání. Další slyšení se koná 6. března, to bude pondělí, zde v Bruselu. Děkuji vám.